Um, good afternoon. Uh, Kolegové, dobré odpoledne. Vítám vás po letní přestávce. Doufám, že jste si dobře odpočinuli a že budete připraveni zvládnout veškerou práci, která nás eh, čeká. Nejdříve bych vás poprosila, abychom přijali pořad eh, jednání a pokud nemáte nic v pořadu jednání, pak je eh, prohlašuji tento pořad jednání za přijatý. Chci upozornit na to, že eh, naše eh, dnešní jednání běží eh, naživo na internetu a také to, že všechny dokumenty jsou dostupné elektronicky, protože fungujeme zcela bez papírově. Dále chci informovat, že byl vydán náš nový zpravodaj číslo 103 je to zpravodaj našeho výboru, který vás poinformuje o vše, veškeré činnosti našeho výboru. Prosím, seznamte se eh, s tímto naším zpravodajem. Eh, dále bych požádala, abyste schválili zápis z našeho zasedání ze 24. července. Tento zápis bude považován za schválený, pokud nebudou zneseny námitky do konce dnešní schůze. A konečně mám eh, to potěšení představit eh, pana Timo Haraku, finského ministra pro zaměstnanost, zaměstnanost který zde bude prezentovat eh, program předsednictví rady a s tím mu předávám slovo. Prosím, pane Harako, máte slovo. Děkuji, paní předsedající, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, je mým velkým potěšením a ctí zde dnes pohovořit výbor Imko a jeho členové jsou klíčoví při vytváření vnitřního trhu a spotřebitelských eh, politik. Rád bych pogratuloval eh, paní předsedkyni a místo předsedům k jejich jmenování. Těšíme se na spolupráci eh, s vámi a to na spolupráci konstruktivní v zájmu Evropu. Já společně s panem ministrem pro ekonomické záležitosti nesu odpovědnost eh, za Radu pro konkurenceschopnost a eh, to také v souladu s portfoliem, které má finská vláda. Pod to spadají i témata tohoto uh, tohoto výboru. Musím říci, že je to pro mne velmi důležitý okamžik, eh, protože před 25 lety jsem zde eh, byl eh, jako stážista a to ještě předtím, než se Finsko stalo členem. Nedovedl jsem si tehdy představit, že jednoho dne zde budu prezentovat program předsednictví pro tento výbor IMCO. Takže je to pro mne skutečně velké privilegium a velké potěšení. Vážení poslanci, předsednictvo považuje svoji roli při vytváření společného vnitřního trhu za velmi důležitou a proto jsem rád, že o ní mohu hovořit tedy o našich představách, jaké máme v souvislosti s předsednictvím. Finsko si nastavilo velmi ambiciozní cíl, a to ten, aby se Evropská unie stala ekonomikou nejvíce konkurenceschopnou, sociálně inkluzivní a klimaticky neutrální. Předtím, než se pustím do detailů tohoto programu, chci uh, zmínit naše mm, celkové priority, to znamená ty zastřešující. Ze, hlavní prioritou je otázka udržitelnosti. Udržitelnost by měla být společným jmenovatelem ve všech aktivitách EU. Cílem našeho předsednictví je zaměřit se na ty oblasti, kde můžeme nabídnout přidanou hodnotu. To znamená, že priority jsou za prvé posilování společných hodnot a vlády práva, za druhé zajistit větší konkurenceschopnost a sociální inkluzivitu a to najednou posílit eh, Evropskou unii jako globálního vůdce v klimatických aktivitách a zajišťovat, a to je za čtvrté, bezpečnost občanů, a to straně. Tyto priority jsou odrazem nové strategické eh, agendy, která je také agendou Evropského parlamentu. Naším cílem během předsednictví je jako eh, spolurozhodující orgán v Evropě dosáhnout společné vizi pro novou eh, agendu růstu. Proč potřebuje Evropská unie nový, udrži, no, novou tvorbu udržitelného rozvoje. Jednak před námi stojí nové výzvy a problémy. Za prvé klimatické změny, za druhé rychlé technologické změny, které proměňují naše životy, například cestou digitalizace, automatizace a umělé inteligence. A ze třetí je to celosvětová konkurence, která je velmi tvrdá a potřebuje, aby se z Evropské unie stával velmi silný globální hráč. Potřebujeme tedy přistoupit k udržitelné ekonomice, abychom mohli jako ti, kteří rozhodují, nastavit ambiciozní politickou agendu směřující k růstu, který je ekonomicky a eh, environmentálně udržitelný. Potřebujeme tyto cíle sdílet s firmami, podnikateli, tak aby i firmy a podnikatelé jednali odpovědně. Abychom dosáhli udržitelného růstu, potřebujeme těchto pět prvků složek. Za prvé účinný společný jednotný trh, za druhé přecházet na klimaticky neutrální ekonomiku, a, a, moderní, za třetí moderní průmyslovou politiku, která, za kterou stojí digitální ekonomika s zaměřením na výzkum a vývoj. Potřebujeme za čtvrté aktivní obchodní politiku a v neposlední řadě nové dovednosti a celoživotní vzdělávání. Vážení kolegové, naše společná aktivita je potřebná k tomu, abychom převedli tyto cíle do aktivit, tedy abychom dosáhli viditelných výsledků pro běžné občany. My jako finské předsednictví předpo- máme za to, že ta provádění této budoucí agenty by se mělo stát klíčovým úkolem komise. To znamená, holistická politika všestraná musí být ambiciozní, ale zároveň realistické. Cílem by mělo být, aby vznikl politický rámec na následujících pět let a doufám, že do konce roku eh, budeme takovou udržitelnou agendu růstu mít připravenou, abychom ji mohli v následující dekádě implementovat. Neformální setkání ministrů v Helsinkách, kteří mají na starosti konkurenceschopnost, eh, Eh, bude první příležitostí, kde se budeme bavit o těchto prioritách. Eh, členské státy eh, vítají všestranný přístup a těšíme se na práci nad touto agendou a to v rámci setkání rady v, září a v listopadu na zasedání rady. A nyní přejdu do finštiny, abych dále rozpracoval tyto základní myšlenky.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 Data musí být k dispozici jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni. Díky tomu zlepšíme naši konkurenceschopnost. Digitalizace v oblasti průmyslu musí pokračovat mnohem rychleji a také musíme eh, tedy zlepšit kvalitu služeb a technologií. V této souvislosti je ale naprosto zásadní, abychom eh, zvýšili důvěru. To je stěžejní. Proto potřebujeme to, eh, nebo zajistit to, aby data byla bezpečná. Politika v oblasti dat musí spočívat nebo se opírat o současná pravidla, ale zároveň musíme dbát na to, aby byla zajištěna evropská práva a evropské hodnoty. Sem spadá ochrana osobních údajů. E, vývoj v této oblasti pokračuje velmi rychle, nicméně stále ještě zbývají určité úkoly. Jde o další využití dat, jde o umělou inteligenci. I to je pro nás velká výzva a naprosto zásadní úkol. Podle mého názoru potřebujeme v Evropě vytvořit určité zásady, které by vlastně představovaly regulační rámec pro další využívání dat. K tomu potřebujeme plán a další práce. A nyní závěrem ještě pár slov anglicky. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, dovolte mi, abych na závěr zdůraznil, že potřebujeme hospodářský růst a že hospodářský růst zároveň musí být utržitelný z hlediska životního prostředí a z hlediska sociálního. Potřebujeme tedy spravedlivý přechod k uhlíkově neutrální ekonomice. Je to naš, náš společný úkol. Musíme provést první kroky v rámci této transformace, v rámci tohoto přerodu. Zároveň potřebujeme eh, zůstat optimisty, musíme se postavit skepsy a musíme tedy být nadějí pro evropskou budoucnost. Pokud chceme tedy Eh, vytvořit nový design pro růst, potřebujeme dobře fungující vnitřní trh, tak aby naše podniky mohly dobře růst. Vaše práce práce Evropského parlamentu a tohoto výboru především je pro dosažení těchto cílů naprosto zásadní. Na závěr mi dovolte, abych zdůraznil, že se velmi těším na naši vzájemnou spolupráci za našeho předsednictví a velmi rád odpovím na vaše dotazy. Děkuji vám, pane ministře. Nejdříve dám slovo koordinátorům. A možná vezmeme celý blok otázek a pak vám dáme prostor pro odpovědi. A pak bude druhé kolo, kdy budou mít slovo i další členové výboru. Takže nejdříve pan Echeveria. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především bych chtěl poděkovat eh, panu ministrovi za to, že přišel dnes na zasedání výboru IMCO. Jsme velmi rádi, že ho tady máme a že nám vysvětlil priority finského předsednictví. Mám řadu otázek. Hovořil jste o prioritách jednotného trhu. Nemáte překlad? Eh, nemáte překlad? Tak dobře, budu tedy pokračovat, když dovolíte, budu pokračovat španělsky. Takže hovořil jste o prioritách jednotného trhu a my to chápeme tak, že eh, jednou z priorit je eh, pro finské předsednictví právě jednotný trh a přizpůsobení se jednotného trhu digitálním technikám. Na tom také pracujeme a e, také e, hovoříme o trvale udržitelné ekonomice, e, která je přizpůsobena všem těm změnám, které teď probíhají i z hlediska klimatických změn. Digitální ekonomika a environmentálně citlivá ekonomika, to je napříč všem oblastem, o kterých jednáme. A také jsou to bezesporu priority i pro vaše předsednictví a také priority pro náš parlament. V digitální ekonomice a v otázce životního prostředí je jedna věc, jak dosáhneme toho, abychom byli konkurenceschopní v dnešním světě, kde Eh, právě ochrana životního prostředí může jít proti směru eh, výkonné ekonomiky. My tady hovoříme také o takových eh, pojmech, jako je oběhová ekonomika, což je velmi důležitá, protože Evropa hodně sází na tuto otázku. Je to důležité i pro náš výbor. A je to samozřejmě také otázka ochrany životního prostředí. Co byste nám tedy mohl říci o přizpůsobení se té oběhové ekonomice? Víme velice dobře, že je to velmi důležitá otázka také pro zaměstnanost a pro otázku konkurenceschopnosti v našem jednotném trhu. Co byste nám tedy řekl k těmto dvěma otázkám? Evropa tady vlastně je takovým subjektem, který se dívá, jak se může vyvíjet také obchodní válka mezi Spojenými státy a Čínou. Ehm, a to samozřejmě také je otázka, kterou musíme brát v úvahu a jaké dopady to může mít. Z právního hlediska je to zásadně důležité a e, můžeme říci, že přizpůsobení se jednotného trhu digitálním e, požadavkům je e, velmi potřebné z hlediska právního je důležité, aby to bylo transparentní. Co byste nám tedy mohl říct také k otázce transparentnosti mezi všemi těmi prioritami, které, o kterých jste hovořil? Jak přistupujete k otázce transparentnosti? Jsou tady takové otázky jako prioritně digitální jednotný trh a také otázka směrnice e-privacy a e, na této otázce bude finské předsednictví eh, pracovat. Eh, bude pracovat na eh, právních předpisech, které se týkají právě toho e-privacy. Prosím, můžete se k tomu vyjádřit? Děkuji. Děkuji, pane Echeveria. A teď pan Schaldemose. Děkuji. Děkuji vám za představení programu vašeho předsednictví. Ano, v celé řadě otázek, v celé řadě priorit se rozhodně shodneme. A mm, doufáme, že výsledky finského předsednictví se budou projevovat po celou tu dobu pětiletého období našeho Evropského parlamentu, tohoto Evropského parlamentu. Důležité je hovořit o trvalé udržitelnosti jak eh, dosáhnout toho, aby podniky byly odpovědnější a právě trvale udržitelnější, pokud jde o sociální a environmentální aspekty. Eh, jak eh, přispět k tomu, aby byly podniky trvale udržitelnější, aby jejich podnikání bylo trvale udržitelnější? Jak Jaké nástroje máte na mysli, jaké nástroje navrhujete, aby bylo možné dosáhnout právě té trvalé udržitelnosti? Ve výboru IMCO v předchozím mandátu jsme měli zprávu o prodloužené životnosti výrobků. Ano, to je velice důležitý aspekt a já bych vám doporučila, abyste se k této otázce vrátil, podíval se na tu zprávu, kterou jsme již přijali. Eh, jak také mít lepší legislativu v EU. Jak toto posuzujete? Jaká je úloha rady a mm, předsednické země, když jde o to vytvářet lepší právní předpisy, tu better regulation? Tady jsme všichni velmi nároční, velmi ambiciozní, ale vidíme, že je to těžké. protože je třeba, aby eh, právní předpisy ponechávaly také určitý prostor pro tu velkou rozmanitost, která je v členských státech. Eh, ale právní předpisy by také měly být i srozumitelnější. Takže otázka zní, jak dosáhnout té better regulation, jak tomu může přispět rada a jak tomu může přispět eh, předsednická země. Já se rozhodně těším na spolupráci, kterou budeme společně mít během těchto šesti měsíců. A jak, jak budeme moci eh, společně ovlivnit i program práce komise na nadcházejících pět let. Těším se na to. Děkuji. Děkuji vám. A teď za frakci Renew. Eh, děkuji. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Dobrý den, pane ministře. Vítám vás v našem výboru IMCO a chci vám popřát hodně štěstí během vašeho předsednictví. Vy jste hovořil o celé řadě obecných priorit a myslím, že vaše předsednictví stejně tak jako ostatně každé předsednictví eh, v minulosti bude, bude posuzováno, bude hodnoceno podle výsledku. Eh, takže já budu konkrétní. Eh, teď máte před očima nový parlament který je připraven zapojit se do celé řady témat, které zůstaly zablokovány v radě. A vy můžete udělat hodně. Eh, hodně věcí můžete pohnout dopředu. Já uvedu některé, některá ta témata, která mě obzvláště leží na srdci. Jedna je směrnice o e, pojištění motorových vozidel. To už bylo před osmi měsíci, kdy to bylo předáno do rady, ale zatím z e, rady nepřišla žádná pozice a nebyl také předložen žádný návrh e, ani pro koreper. Tak já si kladu otázku, zda se můžete vyjádřit k této otázce a zda jste připraven v tom nějak pokročit. Dále jste také uvedl, že clo, celní oblast je velmi důležité a já souhlasím, a velmi bych ocenila, kdybyste mohl eh, také hovořit eh, o porušování celních eh, předpisů a konkrétně tedy směrnici na toto téma, která je také zablokována v radě. Dostaneme odpověď k tomuto tématu od Rady během vašeho předsednictví? Když se podíváme dopředu, tak eh, hodně můžeme udělat v oblasti digitální, o tom jste hovořil. A já věřím, že budete moci eh, dohlížet také eh, na Digital Service Act, který se pracuje, zpracovává v komisi. Mm, ne, doufám, že to nebude stejné jako diskuse o copyrightu eh, a že tady eh, nebude podobná, podobně dlouhá nekonečná témata. Já se totiž obávám, že by to mohlo mít negativní dopad na jiné digitální aspekty. Geoblocking, to bylo téma, které bylo úspěšně uzavřeno během minulého mandátu. A teď je na čase uh, už uvažovat o přeskumu tohoto předpisu. Uh, otázka eh, copyrightu služeb musí být také v naší pozornosti. A já tedy se ptám, zda jste eh, připraveni také podívat se na přeskum eh, předpisu o geoblockingu. Jak tedy říkám, mnohé můžete udělat. Držím vám palce a přeji vám hodně štěstí. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Kolaja za zelené. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci i za váš výklad o programu vašeho předsednictví. A chtěl bych položit otázku jménem Zelených. Během tohoto programu předsednictví jste hovořil jako o prioritě, o vytváření nových forem práce a posouzení, zda eh, naše systémy sociální ochrany eh, a zaměstnanosti jsou aktuální a jsou moderní. Prosím, mohl byste k tomu říci něco trochu více, jak přesně vidíte eh, schvalování takové legislativy? z hlediska digitalizace nových podnikatelských modelů a otázka sdílené ekonomiky. Děkuji. Děkuji. A paní Žerom jménem Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pane Harako, vy jste finský ministr zaměstnanosti. A v rámci finského předsednictví eh, se říkáte, že prioritou je vytvářet spravedlivé podmínky práce v celém tom řetězci v Evropě. To vás stoprocentně podporujeme. Ehm, je důležité, aby tady eh, se zmínilo, že musí být vystupovatelnost eh, pracovních podmínek. Nemohou být otrocké formy práce, které se tolerují u dovážených výrobků. Otázka ochrany životního prostředí, sociálních podmínek. Já tedy navrhuji, eh, aby se dávaly etikety zelená, oranžová, červená. Například Evropský parlament udělal studii, kde se hovoří o tom, že v Pakistánu byli lidé propouštěni jen proto, že žádali sociální eh, ochranu a také vydělávali 2 eura denně. Ovšem i v Evropě existuje eh, otrocká práce a to je v podobě vysílaných pracovníků. Prosím, donuďte komisi, aby to ukončila. Pokud jde o nebezpečné výrobky, které jsou stále přítomny na našem trhu, jako například čínské hračky, tady je jednoznačně nutné chránit naše spoluobčany. Tři čtvrtiny zemí neinformují ostatní členské státy, když zjiští, že dochází k nějakým problémům, že jsou nějaké zjištěné nebezpečné výrobky. A to je hrozivé. A konečně hovořme o budoucnosti digitalizace. Ano, to je budoucnost. Vy jste z Finska, vy víte, že eh, Brusel dovolil, aby Microsoft zničil eh, naše podniky. Eh, potřebujeme francouzské, evropské giganty. Takže prosím, chraňte nás proti těm, kdo mají monopol Google v Evropě, aby naše evropský digitální průmysl se také prosadil podobně jako Airbus. Děkuji. Děkuji vám. A jménem ECR pan Jusica. Thank you for the floor za slovo. A děkuji vám, pane ministře, že jste přišel na půdu našeho výboru. Děkuji za váš úvodní projev a přeji vám též hodně úspěchů. Ní přejdu do slovenštiny. Pane ministře, vážím si eh, toho, že hovoříte a kladete důraz na udržitelnost, udržitelnost v životním prostředí, že také kladete důraz na sociální aspekty, ale také na udržitelnost hospodářskou, protože ta mm, je též důležitá. A v této souvislosti bych se chtěl zeptat, zda budete též též klást větší důraz na efektivnost v oblasti financování, ve financích. To znamená, jinými slovy, zda se budete snažit více zajistit to, aby společné prostředky a každé eh, každé jednotlivé euro z našich společných prostředků skutečně přineslo výsledky. Eh, cením si toho, že chcete pracovat s objektivními daty a s kvalitní analýzou těchto dat a vážím si také toho, že jste v tom projevu zdůrazňoval otázku služeb a v této souvislosti mám následující otázku. Které z kroků, které připravujete, považujete za nejdůležitější z hlediska toho, aby bylo dosaženo jednoho z těch cílů, a to v oblasti služeb je cíl, kterým je zajištění zajištění volného eh, pohybu služeb na vnitřním eh, trhu. Děkuji. Eh, děkuji. Je tady řečník za GUE. Není tomu tak, takže uzavřeme první kolo těch otázek a reakcí a poprosím pana ministra, aby odpověděl na položené otázky. děkuji za Otázky, které byly položeny, otázky e, informované a kvalitní a pokuším, pokusím se na ně zareagovat. možná v tom dalším diskusním kolečku, které nás čeká, v tom dalším kole otázek se dostaneme ještě k, do větší hloubky. Chtěl bych eh, zdůraznit, že se momentálně nacházíme v jedinečné eh, situaci, eh, pokud jde o evropské instituce. A ta jedinečnost, neobvyklost té situace spočívá v tom, že zatím není komise, ne, nebyla ještě ustavena a moje samotná práce Eh, teprve též začíná v rámci našeho předsednictví. A tuto situaci neobvyklou bychom měli, měli využít strategicky a pokusit se ovlivnit společně program eh, komise na následujících pět let a tedy společně eh, tento program formovat my spolu s vámi. A priority tohoto výboru bývají nastavovány v, v rámci eh, setkání koordinátorů a ty priority eh, našeho předsednictví a vašeho vý, eh, výboru můžeme uvést do souladu tedy s naším předsednictvím a i s těmi následujícími předsednictvími, tak abychom společně mohli ovlivnit i formování, komi, formování programu komise. Proto jsme zvolili ten strategičtější přístup, kdy máme středně, středně střednědobé a dlouhodobé priority, a mm, které se, mm, které se týkají toho, co občané očekávají. Bezpečnost, možnost spolehnout se na to, co je čeká v budoucnosti a řešení těch globálních problémů. A v tomto duchu. Pan Achiverian eh, položil vynikající otázku, na kterou odpovím následovně. Podle našeho názoru ambiciozní eh, environmentální cíle a evropské programy boje proti klimatickým změnám nejsou zátěží pro společný trh eh, středně době. Jsou vlastně určitou garancí eh, eh, konkurenceschopnosti Evropy a tu chceme posilovat. pokud jde o vzdělávání, mluví se o reskillingu, rekvalifikaci nebo upskillingu, zvyšování kvalifikace. A to jsou nástroje, kterými stři- eh, malé a střední podniky mohou reagovat na uh, přicházející výzvy. Já jako ministr pro zaměstnanost uh, Mm, si dělám starosti s tím, že nyní se hodně hovoří o nedostatku pracovních sil a e, nedostatku jejich kvalifikace i u těch e, dělnických pozic, kde chybí digitální e, odbornost, která je potřeba i u té u té manuální sféry na výrobních plochách a ty potřebujeme tuto dovednost práce a s počítači a v oblasti digitální potřebujeme posílit u těchto, těchto pracovníků. To podobně zaznívalo v otázce paní Šaldemoze. Odpovědné podniky jsou pro nás důležité a naším cílem je, aby komise připravila program, kterým bude posilovat odpovědnost podniků a odpovědné podniky protože za poslední dvě funkční období nebo poslední dvě období e, k tomu nechtěla e, přistoupit. A tuto aktivitu bychom chtěli podpořit. E, paní Charanzová se tázala na směrnici o pojištění motorových vozidel. To je oblast, která si nemyslím, že by spadala do naší pravomoci a tázala se také na otázku nebo ta položila otázku týkající se celní problematiky, kde, jak se zdá, v radě nebyla připravenost s tím, eh, s tím eh, jak si pohnout. Pan Koleja jako eh, ministr pro zaměstnanost musím říci, a možná je to skutečně více otázka, která by měla zaznívat na půdě výboru pro zaměstnanost, eh, jaké jsou ehm, problémy v oblasti ochrany zaměstnanců, zaměstnavatelů v té takzvané platformové eh, ekonomice, která tedy probíhá na těch platformách. A to je oblast, kterou považuji za klíčovou v době následujících pěti let globálně na úrovni EU i vnitrostátně se budeme snažit, snažit nastavit, jak vzniká zaměstnanecký vztah v této digitální oblasti a jaká je odpovědnost, jaké jsou povinnosti účastníků této platformové ekonomiky, pokud jde o pracovní podmínky a pojištění. To bude součástí diskuze o minimálním evropském minimálním příjmu a také pracovních podmínkách. Není to jenom tedy otázka té, eh, toho příjmu, ale je to otázka i dalších aspektů eh, zabezpečení pracovní jistoty či zabezpečení práce a jak eh, by měla vypadat pracovní vztah, který zajišťuje dobré podmínky tomu pracovníkovi a jeho Eh, okolí. Čili to spíše spadá do výboru pro zaměstnanost, ale určitě i sem. A další otázka. Tady si dovolím vás ujistit, že mm, problematika ochrany spotřebitelů patří mezi nejdůležitější priority eh, finského předsednictví. Digitalizace a fungování těch eh, velkých firm, které dominují, eh, to bude tématem též pro následujících několik eh, let. Probíhá i práce v rámci OECD, která se týká této problematiky, ale také Evropské instituci zde hrají význačnou roli a mohou přispět. Pan Bilan nakonec položil otázku, a zlepšování právních eh, předpisů. A i to patří mezi priority finského předsednictví. a jde to pravděpodobně nad rámec mých vlastních eh, kompetencí. Nicméně je zřejmé, že v rámci nadcházejícího eh, finančního období, finančního eh, rámce eh, bude mm, v rámci sociálních programů třeba zajistit to, aby ty peníze byly rozumně vynakládány. A v této oblasti chceme zlepšovat otázku notifikace a akční plán, který má, se provádí vnitřní, eh, vnitřní trh. Děkuji za všechny tyto otázky. Eh, paní předsedající, děkuji, eh, pane ministře, a nyní přejdeme do druhého kola. Mám tady již několik jmen na seznamu řečníků, ale první již předávám slovo paní Tún. A Můžete prosím začít. Děkuji za prezentaci a děkuji za slovo. Eh, ráda bych se připojila k těm, kteří eh, vám přejí hodně úspěchů ve vašem předsednictví. A chci zmínit dvě věci. Za prvé, mm, první moje připomínka se týká toho, co již zmiňovala Dita Eh, Charanzová, která mluvila o geoblockingu, kromě jiného. Vy jste se eh, toho nedotkl nějak výrazně a přitom je to pro nás velice zásadní téma. Jak asi víte, návrh Evropského parlamentu byl mnohem ambicioznější než návrh Rady. A my jsme totiž chtěli e, do řešení zahrnout i některé digitální e, programy a to bylo radou zablokováno. Nicméně revize nebo přeskum se e, předpokládá na, již na příští rok a tady bych doufala, že komise přijde s něčím ambicioznějším, aby nám vyšla stříc a stejně jak říkala Dita, chci zří, říci, že bychom chtěli již od rady dostat lepší návrh než ten, který byl naposledy přijat, tak abychom společně Rada a my mohli rychle pokročit a významně pokročit v tomto eh, tématu, to znamená v tom eh, eh, nařízení, které se týká geoblockingu. Mluvil jste také o směrnici o Omnibus, kterou jste chválil, která směřuje k, k modernizaci pravidel ochrany spotřebitelů. A jak možná víte, je tam jeden citlivý bod a to je dvojí kvalita produktu, dvojí kvalita výrobku. Já jsem e, mezi těmi, kteří jsou nespokojeni s výsledky a ten konkrétní bod se týká nekalých obchodních e, praktik. A to tam nebylo dořešeno. Mě by zajímalo, zda předsednictví se tím hodlá zabývat, zda by chtělo nabídnout případně nějaké lepší řešení těchto praktik. Děkuji. Eh, pět otázek pan Valsman, pan, eh, paní Charazmone a pan Saliban. To bude v tom dalším kole, takže dohromady pět. Paní Valsman, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, děkuji za to, že jste se nám představil a děkuji vám za to, že jste nám představil velmi náročný, ambiciozní program. Já jsem tady, je mi trochu líto, že tady nemůže být kolegyně zodpovědná za ekonomiku, za hospodářství, ale možná, že i vy budete schopen odpovědět na moji otázku, která se dotýká této oblasti. A pokud ne, tak možná bude eh, příležitost na ní odpovědět písemně. Jde o orientaci našeho vnitřního trhu na budoucnost. Vy jste zmínil hned na úvod svého projevu několik důležitých aspektů a já jsem měla velkou radost, že v programu finského předsednictví jsem objevila pojem umělá inteligence. Vedle digitalizace, vedle datových platform, eh, to je totiž oblast, která je zajímavá, ale je to také klíčový faktor pro eh, náš růst. Musíme si uvědomit, že je to zároveň téma, které velmi zajímá evropské občany, evropské občanky a také bude eh, ovlivňovat jejich život do budoucna. Musíme si položit otázku, co to naprosto konkrétně znamená. To znamená, že se vás chci zeptat, jaká konkrétní opatření vaše předsednictví navrhuje, tak abyste eh, podpořili téma umělé inteligence a to z obou hledisek. Jednak z toho ekonomického hlediska a z hlediska ochrany spotřebitelů. A na závěr mi dovolte, abych vám tedy do vašeho předsednictví popřála hodně štěstí, jak vám, tak vašim kolegům. Přeji vám vše dobré a doufám, že se vám podaří váš ambiciozní program naplnit. Děkuji, paní Melchior. Thank you very much. I Děkuji. Já nebudu opakovat otázky, které tu zazněly ze strany kolegů a které se týkaly digitálních záležitostí. Ráda bych se e, věnovala porušení celních předpisů. My tady čekáme na legislativu, e, tedy chceme, aby e, se ta legislativa v radě odblokovala a eh, ráda bych věděla, co tedy finské předsednictví chce učinit proto, aby celní legislativa byla eh, správně eh, prosazována, protože je to naprosto klíčové pro spravedlivou soutěž evropských podniků. Je důležité, abychom tedy řádně kontrolovali vybírání daní a proclívání výrobků, které se dostávají na evropský trh mm, abychom tedy dbali na to, aby tedy Příjmy z dovozu produktů, které neodpovídají našim standardům, byly využívány k financování nelegální činnosti. To znamená, že my musíme dostat tomu, aby se platila řádně cla. Já se velmi těším na vaši odpověď. Paní Charanzová, prosím. Omlouvám se, kolegové, že se hlásím o slovo ještě jednou. Není to eh, můj styl, ale ráda bych něco opravila. Možná, eh, že ten problém vznikl v překladu, to nevím, ale pane, předsedo, eh, pane ministře, vy jste řekl, že to, ta směrnice o pojištění motorových vozidel se netýká, neexistuje ve vaší legislativě. Ono to existuje, je to zablokováno v radě a já jsem se zeptala na tři velmi konkrétní otázky. Týkalo se to této směrnice a pak také geoblockingu. Nařízení o geoblockingu a směrnice o e, cel, clech a nedostalo se mi od vás žádné konkrétní odpovědi. Já chápu, že toho máte mnoho, ale pokud e, nejste schopen na to odpovědět dnes, byla bych velmi ráda, kdyby se mi dostalo odpovědi v písemné podobě. Děkuji. Další pan kolega. Pane ministře, děkuji vám za vaši prezentaci a moje otázka se týká programu pro jednotný trh. Vy jste ve své prezentaci hovořil o, o tom, že je velmi důležité, abychom měli ambiciozní eh, vnitřní trh, eh, který eh, bude transparentní, odolný a já se domnívám, že se nám naskýtá dobrá příležitost, jak toho dosáhnout. Je to program pro vnitřní trh, který eh, chrání spotřebitele, zvyšuje objem nebo eh, rozsah jejich práv a eh, umožňuje to, že budou tedy plně využívat vnitřní trh. Evropský parlament se domnívá, že návrh komise ve výši 4 miliard není dostatečný a proto tedy navrhujeme, aby se to zvýšilo na 6,5 miliardy. My jsme tedy zdvojnásobili financování pro malé a střední podniky se zvláštním důrazem na mikropodniky. A na podnikání také jsme e, dbali na e, dohled nad trhem. Zavedli jsme také specifické kroky, které by měly sloužit k tomu, že se zvýší ochrana spotřebitelů a že se zvýší rozsah práv e, spotřebitelů i podniků. Byl bych velmi rád, kdybyste se mohl více zmínit o pozici rady, o návrzích rady, která, které se týkají tohoto navýšení, to znamená navýšení o 2,5 miliardy v programu pro vnitřní trh. Děkuji. Tolik tedy eh, další kolo otázek a nyní máte příležitost na ně odpovědět, pane ministře. Ano, děkuji. Děkuji vám všem za velmi detailní, fundované otázky. Paní Tun, dovolte mi, abych se věnoval vaší otázce. Zmínila jste především geoblocking. Jak všichni velmi dobře víte, toto téma Eh, bylo právě schváleno. Vy jste řekla, že nejste s tím výsledkem spokojená. Dovolte mi, abych k tomu eh, přistoupil trochu s vtipem, s humorem. Naše vláda před dvěma měsíci zahájila práci eh, a zahájila svoji práci na tomto tématu a jsme velmi nespokojeni s prací předklázející vlády, ale možná, že bychom měli ještě trochu vyčkat, eh, co eh, přijde, přistupovat k tomu eh, s odstupem. A následně tedy ta opatření pozměnit a dospět k lepšímu výsledku. V tuto chvíli přímo o geoblocking nepůjde. A nyní k vaší druhé otázce, to znamená nařízení Omnibus. Jak víte, je to jedna z dalších, jedno z dalších důležitých témat, které musíme zpracovat. Další téma. Umělá inteligence. Jak se jí budeme věnovat? Já jsem přesvědčen o tom, že v nadcházejících pěti letech to bude eh, stěžení bod, který bude zásadně ovlivňovat konkurenceschopnost Evropskou, Evropské unie. Určitě to nebude spadat do kompetence jednoho jediného výboru. Chci pouze zajistit, že překonáme náskok Spojených států a Číny. Že je doženeme. A to především v oblasti etické etických otázkách spjatých s umělou inteligencí. Doufám, že na globální úrovni se nám velmi rychle eh, podaří dospět k tomu, že eh, regulovat musíme i tuto oblast, i oblast umělé inteligence. Musíme totiž zajistit to, že pokud se umělá inteligence bude používat v modelech podnikání, v business modelech, tak eh, bude zároveň zajištěná ochrana dat. Každý má totiž právo spravovat, ovládat svoje vlastní data. Máme tu nařízení GDPR, to je jeden příklad za všechny, ale já jsem přesvědčen o tom, že Evropa eh, v oblasti umělé inteligence bude do budoucna pionýrem, že se nám podaří eh, být napřed v oblasti etiky umělé inteligence. Na tomto místě eh, mi nezbývá, než eh, zdůraznit, že jsem neřekl, že eh, by tady to téma pojištění motorových vozidel neexistovalo, ale zabývá se tím rada ECOFIN, ne rada pro konkurenceschopnost. To znamená, že jakmile tady bude přítomen zástupce rady ECOFIN, poskytne vám k tomu více informací. A nyní cla. Nový text už leží na stole, je předmětem jednání a celní programy jsou eh, zásadní. Měly by sloužit k tomu, že budeme schopni prosazovat platná pravidla, lépe vše kontrolovat a díky tomu tedy plnit cíle. To jsou dva nejdůležitější body, kterými se v tuto chvíli bude rada zabývat. Doufám, že se mi tedy podařilo odpovědět na všechny vaše dotazy. Je jasné, že jsme velmi znepokojeni dovozem produktů ze třetích zemí, které jsou dováženy na evropský trh a které nesplňují eh, příslušné standardy. Já vám velmi děkuji za to, že jste tuto otázku vznesli. Musíme si uvědomit, že je to otázka, která se dotýká jednak bezpečnosti, ale také nekalé soutěže. Jsou tu nařízení a další opatření, která se snaží proti tomuto problému bojovat. Nicméně to, co už jsme udělali, je tedy dobrým eh, výchozím bodem. Děkuji vám za všechny otázky. Děkuji. Mám tu tedy dalších pět men. Maldonado, Marquez and Gies. If other people want to... Pokud by se chtěl zeptat ještě někdo další, tak se prosím přihlašte. Takže paní Sokol, dobře, my vás tady doplníme na seznam, pokud budete chtít, tak ještě další kolega se chce zeptat. Pan nebo paní Sokol, tady jsem. Pane ministře, jsem velmi rád, že vás mohu pozdravit tady v Evropském parlamentu. Celá řada otázek už tu zazněla a já je nebudu opakovat, ale přesto bych se rád eh, k něčemu vyjádřil. Za prvé, vy jste ve svém programu zdůraznil konkurenceschopnost, zmínil jste to i ve svém projevu, nicméně pokud eh, srovnáte Evropskou unii s dalšími velmoci, jako jsou Spojené státy nebo Čína, tak nezbývá než konstatovat, že Evropská unie co do konkurenceschopnosti poněkud pokulhává. Podle mě to má dva důvody. Za prvé stále existují rozdíly mezi jednotlivými vnitrostátními legislativami v oblasti zdanění, sociálního zabezpečení a dalšími eh, administrativními eh, pravidly. Stále ještě je to velmi rozsáhlá byrokracie, to je jeden důvod. Já, a druhý důvod, vím, že se to nevyřeší během jednoho předsednictví, ale mohli byste to alespoň za, zahájit, začít. Jaké názory máte na to, že bychom mohli tedy eh, odstraňovat strukturální rozdíly mezi členskými státy a s tím souvisí standardy. Pokud chceme být konkurenceschopnější než jiné části světa, tak ty uh, ostatní uh, státy nebo části světa musí splňovat stejná pravidla. Uh, sociální pravidla, e- ekologická pravidla, tyto standardy zkrátka nejsou na stejné úrovni v dalších částech světa, jako jsou v EU. Zmiňme Čínu. Podniky z jiných států se mohou účastnit výbor, výběrových řízení v Evropě, ale opačně tomu tak není. To znamená, že se rád chci zeptat, nebo že se chci zeptat, jak chcete tedy zvýšit eh, standardy na celosvětové úrovni, tak abychom mohli posílit naši konkurenceschopnost. Já nepochybně souhlasím s tím, že nové schopnosti, eh, digitalizace, to všechno je naprosto eh, zásadní, ale konkurenceschopnost je primární. A většinu investic v této věci zatím provádí členské státy. To znamená, že já bych se vás rád zeptal, co proto chcete udělat jako e- co proto chce udělat EU, jaká bude vaše role e, v této věci. To byla první otázka. A nyní druhá otázka se týká e, odstraňování překážek v oblasti obchodu a digitálních služeb. Vy jste tedy zmínil ve svém projevu, že chcete zlepšit stávající legislativu, ale že chcete zároveň umožnit lepší legislativu, novou legislativu a lépe prosazovat stávající pravidla. My víme, že strážkyní smluv je Evropská komise, právě ona kontroluje členské státy a může zahájit e, řízení pro porušení pravidel, pokud jsou pravidla porušována. To znamená, že bych se vás rád zeptal, co chcete udělat pro to, aby byla ta pravidla lépe prosazována na vnitrostátní úrovni. Myslím tady především na poskytování služeb veřejného zájmu a e, ekonomické, neekonomické služby e, všeobecného zájmu, členské státy vyjímají velké části trhu z oblasti působnosti eh, pravidel pro společný trh. To znamená, že se vás chci zeptat, co učiníte pro to, aby ta pravidla byla lépe eh, prosazována. Dvojí kvalita produktů, to už to zaznělo. Eh, v mé zemi to byla zásadní, velmi populární otázka a celé, celá ta diskuze se točila kolem toho, že jednotlivé části Evropské unie si nejsou rovny. Eh, to rozdělení mezi východem a západem v této věci není dobré. A rád bych se tedy připojil k tomu, co říkali kolegové, eh, nebo co říkala kolegyně. I já se domnívám, že eh, ta stávající pravidla jsou určitým kompromisem, ale stále ještě to eh, tedy skýtá možnost různých interpretací a já se domnívám, že vy byste vaše předsednictví mohli využít k tomu, abyste se snažili o lepší právní řešení. Děkuji. Děkuji, pane Sokole, a nyní pan Peters. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane ministře. Dovolte mi, abych vám nejprve poblahopřál k vaší pozici, k vašemu předsednictví. Mám dvě otázky. Uvedl jste priority vašeho předsednictví, děkuji za to, to je dobré. První otázka. Ptám se, jestli dojde k nějaké změně, pokud nedojde k dohodě ohledně Brexitu. Ptám se, jestli to budeme mít, bude mít nějaký dopad na vaše priority, pokud se ke konci října nedajde dohoda, ne, pokud nedospějeme k dohodě. Jaké budou vaše priority? Máte nějaký plán B v této otázce? A do stejné oblasti spadá i druhá otázka. V tuto chvíli nemáme žádnou komisi, novou komisi budeme mít v listopadu a proto bych se vás rád zeptal, co si myslíte o prioritách, eh, které jste eh, tu uvedl, jaké podle vás budou priority komise, eh, dojde tu i po druhé k, k změně vašich priorit právě z tohoto hlediska, z hlediska začátku práce nové komise. vy jste zmínil pojem ekonomiky, eh, dobrých životních podmínek, což velmi dobře kombinuje konkurenceschopnost a eh, sociální otázky. Já bych se rád zeptal, co všechno sem spadá, protože to je velmi rozsáhlý pojem, velmi rozsáhlá záležitost. Eh, bylo by velmi dobré, kdybyste nám k tomu poskytl některé příklady, nějaké příklady, kdybyste nám vysvětlil, co tím přesně myslíte a o čem by měly být, o čem, o čem by měly být příslušné diskuze. Děkuji, paní Maldonado. Buenas tardes, señor ministro. En primer lugar... Vážený pane ministře, především eh, chci poděkovat, eh, že jste přišel do našeho výboru IMCO a eh, souhlasím s velkou částí toho, co jste tady předložil jakožto členka španělské socialistické strany. A bylo by eh, zajímavé sledovat, eh, jak se vyvíjí digitální eh, aspekt, mm, znalost digitálních aspektů u obyvatelstva našich zemí. V posledních letech je rozhodně velmi zapotřebí vytvořit dobrou ochranu spotřebitelů tváří v tvář digitálnímu trhu, digitálním formám, digitálnímu obchodování. Zajímalo by mě, jaký je váš názor na tuto věc a Eh, jaké jsou priority pro finské předsednictví právě z tohoto hlediska ochrany spotřebitelů? Protože jsme zaznamenali určité zprávy, které se objevují, že jsou eh, mnozí spotřebitelé velmi zranitelní eh, v digitálních postupech při používání mobilů, při používání počítačů a podobně. A také bych se chtěla zeptat z hlediska elektronického obchodování, jaký je váš názor na největší Eh, potřeby eh, v oblasti stanovení právních eh, předpisů a pravidel v elektronickém obchodování na celém digitálním trhu a v celé EU. Děkuji. Děkuji vám, paní Loko Marquez. Mikrofon, prosíme. Ano, děkuji. Děkuji, děkuji vám, pane ministře, za eh, vaše vysvětlení. Přejdu do portugalštiny. Hovořil jste o vašich prioritách. A eh, řekl jste, že některé aspekty jsou tady eh, v pravomoci eh, členských států, ale je tady celá ta velká oblast digitální oblasti a také oblast sociálních otázek. Jak jste před chvíli řekl, je patří to k vašim pěti prioritám. Pokud jde o znalosti používání digitálních postupů, tady mě Eh, samozřejmě zajímá nejen otázka dovedností pracovníků, ale také dovednosti těch nejslabších eh, v naší společnosti, protože se snažíme zabránit nerovnosti mezi eh, pohlavími, které se i v těchto oblastech v digitální oblasti stále prohlubují. Pane ministře, Eh, zajímalo by mě, zda v této oblasti bude něco podniknuto. Ehm, další aspekt. Myslím, že finská vláda sledovala velmi zblízka téma eh, demokratizace digitální eh, kultury a také z hlediska umělé inteligence. Eh, je to eh, proto, že tato oblast může vyvolávat určité obavy, určitou nedůvěru eh, právě při použití umělé inteligence. A tady by možná bylo zajímavé představit si na evropské úrovni určitý program pro přípravu občanů a občanek na tento svět budoucnosti. Eh, vy už možná máte v této oblasti nějaké eh, zkušenosti. Eh, jak tedy v celé, celoevropském měřítku i spolu s Evropskou komisí chcete v této věci postupovat? Děkuji předem za odpovědi. Děkuji, paní Gíze. Děkuji, pane ministře, děkuji, že jste přišel mezi nás, děkuji za váš výklad. A jsem opravdu velmi ráda, že jsem vyslechla eh, právě slova naší portugalské kolegyně, protože eh, vy, eh, mám, mám podobné, podobné tedy otázky. Vy, pane ministře, jste ve svém programu uvedl, že chcete zvýšit účast žen na pracovním trhu, to já velice vítám. Vy jste velmi správně ve svém vystoupení řekl, že elektronické schopnosti a zejména digitální digitální dovednosti ehm, jsou tady důležité. Právě digitální oblast, to není schoda okolností, že se projevuje především v oblasti technické či v oblasti eh, manažerské, vyšších funkcí a tady je přítomnost žen eh, výrazně nižší. Takže je to otázka eh, funkční gramotnosti, tady je důležité, aby byly různé formy školení kurzů také dostupné pro ženy. Mě by zajímalo, zda v radě chcete udělat něco pro to, aby se počet žen v digitální oblasti zvýšil. A druhá otázka. Hovořil jste o umělé inteligenci, hovořil jste o ochraně údajů, o respektování základních práv, o naší etice. A my eh, víme, že to, co se eh, v oblasti mm, umělé inteligence používá z tohoto hlediska, to je vlastně otázka eh, minulosti. A tím pádem ženy nebo různé menšiny jsou vyloučeny Eh, je tady nebezpečí, že ta minulá skutečnost se přenese i do budoucna prostřednictvím nástrojů umělé inteligence, protože se tam objevují ty eh, soubory eh, minulosti. Mohl byste něco říci k tomu, jak si myslíte, že EU by měla zajistit, že evropský průmysl zajistí přístup k dobré kvalitě údajů eh, a zajistí také ochranu základních práv pro všechny. Děkuji. Mám tady ještě dvě jména na seznamu, takže ještě dáme jim slovo a pak uzavřeme eh, kolo otázek paní Kukoláry a pan Miller. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře, děkuji vám za vaše vystoupení. Vypadá to velmi slibně a já jsem ráda, že se zaměřujete na trvalé udržitelný růst aby Evropa byla konkurenceschopnější. Jsem také ráda, že zdůrazňujete volný pohyb ve službách, eh, aby skutečně existoval, protože to je zásadně důležité. Eh, mnoho eh, pracovních míst je v této oblasti, ekonomický růst je v této oblasti a právě oblast služeb musí být součástí jednotného trhu. Nemohou tam být, nemůže tam být tolik překážek. A má otázka na vás zní, Týká se to tedy informačního systému služeb na jednotném trhu. Jaké překážky, jaké problémy Jaké obtíže podle vašeho názoru jsou nejsložitější eh, k tomu, aby bylo dosaženo kompromisu v radě a postoupilo se vpřed v této oblasti? Eh, jak dosáhnout tedy toho pokroku? Děkuji. Ano, a pan Miller? Děkuji. Eh, paní eh, předsedkyně, pane ministře. V posledních měsících se hovořilo o otázce minimální evropské mzdy. Bylo o tom diskutováno. V takových zemích, jako je Polsko nebo dalších eh, zemích střední a východní Evropy, je to důležitá otázka protože naše minimální mzda se výrazně liší od minimální mzdy v západoevropských zemích. Tedy mám na mysli ty země, které pojem minimální mzdy mají. Jaký je e, váš postoj k této otázce minimální mzdy? Děkuji a nyní poprosím pana ministra, aby odpověděl e, na otázky z tohoto závěrečné e, kolo a případně uvedl nějaké závěrečné vyjádření. Děkuji vám. za vynikající a velmi důležité otázky pro budoucnost Evropy. Tedy zhruba v, pořadí, jak byly položeny, odpovídám. Pan Sokol se ptal, jak můžeme reagovat na výzvu v tom smyslu, že je tady příliš mnoho rozdílů mezi evropskými zeměmi a ten jednotný trh dostatečně dobře, dostatečně účinně nefunguje. No, já myslím, že jsem o tom hovořil na začátku svého vyjádření a musíme o tom eh, dále diskutovat. Protože směrnice o jednotném trhu služeb existuje, ale není náležitě uplatňována. A to vlastně reaguje také na to, co řekla paní Kokoláry. Jak přicházíme s novými právními předpisy, tak je důležité mít na paměti, že je třeba také, aby byly v praxi uplatňovány. Všichni víme, že je tady tlak eh, našich voličů, kteří Eh, mají obavy, když je tady eh, konkurence služeb z jiných zemí. My přece říkáme, že fungování jednotného trhu služeb je přece ve prospěch všech a musí eh, také přispívat i k rozvoji našich vnitřních trhů služeb. Také pan Sokol hovořil o právních předpisech veřejných zakázek. To je diskuse, která se velmi nedávno znovu rozvinula. Vzhledem k antagonismům eh, v mezinárodním obchodě. A myslím, že právě takový nástroj o veřejných zakázkách bude i nadále velice důležitý, to jest i po období finského předsednictví. Mnozí z vás se ptáte, jaké jsou možnosti eh, Eh, digitálního rozvoje pro regiony, které zůstávaly trošku pozadu. Máme řadu nástrojů, které mohou být eh, použity, aby se podporovaly takové projekty. Například EIB, eh, e a také i Junckerův fond. Eh, také v eh, společný fond Juncker Katanen, což je velice důležitý nástroj eh, pro zlepšení rovnosti. Sem patří také mm, fondy Evropského sociálního, tedy fondu, nebo prostředky Evropského sociálního fondu, které mohou být využity pro zajištění účasti žen případně dalších lidí se sníženou pracovní schopností, nebo pro eh, lepší začlenění různých menšin do digitální ekonomiky. Ve Finsku máme takovou průkopnickou práci pro zvýšení zájmu o eh, digitální aspekty u děvčat Je tady například program Leuka, který je velice zajímavý. A studujeme, jaké možnosti je eh, použít, lze použít pro zvýšení zájmu mladých a zejména děvčat o eh, tyto digitální oblast. Dále je tady také otázka eh, etiky algoritmů. Ano, my říkáme, že je velice důležité, aby to bylo součástí etiky eh, těchto programů, aby algoritmy byly transparentní, aby nemarginalizovaly, eh, aby dávali stejné, rovné příležitosti. Je špatné, když Eh, chceme eh, propagovat eh, rovnost v negeditálním světě, ale přitom v oblasti například výběru studentů nebo jinde právě je možné použít algoritmy, které marginalizují, které vylučují některé žadatelé. ze studia. Takže transparentnost algoritmu je tady velice důležitá. Pan Peters se ptal, na otázku Brexitu. No, my, finské předsednictví, asi Eh, tady k tomu těžko něco konkrétně řekneme. Hovořil jsem s těmi ministry, kteří, kterých se to týká více eh, kterých se více týká ta velká výzva Brexitu. předsednictví, v radě, v, ekono, v Evropské komisi. Eh, jsme připraveni na celou sérii možných vývojů. Ale i když je člověk dobře připraven, může nastat něco nečekaného. Eh, je, je tolik možných problémů, které mohou vzniknout a my musíme být připraveni na všechno. A pokud jde o nadcházející eh, období v programu Evropské komise, tak eh, tady jsou eh, důležité otázky, které odpovídají prioritám finského předsednictví a my očekáváme, že eh, budeme moci nějak přispět k konstruktivním způsobem k programu Evropské komise. A děkuji, že se ptáte na tu ekonomiku The Economy of well-being. To je důležitý pojem i pro mé další kolegy. Tedy ekonomický růst je důležitý, ale stejně tak eh, z hlediska občanů je důležité, zda je tady, eh, zase tady určitá prosperita projevuje také v jejich životě. Nebo zda dochází eh, k recesi a jak se případná recese projevuje v jejich eh, životě, životní úrovni. Na zasedání EPSCO jsem hovořil s Mario Centeno z Ecofinu a tam je velice jasně pocitována vazba mezi ekonomikou a um, prosperitou lidí. No, eh, můžeme přemýšlet, zda se eh, bere v úvahu sociální pilíř v našich opatřeních a jak se to také projevuje ve zlepšení eh, kvality života lidí a v jejich eh, zabezpečení, eh, zda k tomu náležitě přispívá ekonomický růst. Chceme, aby Evropa byla konkurenceschopná a chceme, aby měla, měla prožívala ekonomický růst, ale aby z toho mm, byl přinášen také užitek, který bude spravedlivě rozdělen. A konečně pokud jde o směrnici o ochraně spotřebitelů, eh, jak o tom hovořila paní Maldonado. Ano, to bude na pořadu jednání. a bude to ostatně důležité i pro následující předsednictví. To je důležité jak pro konkurenceschopnost, tak také pro uh, férovost a ochranu uh, spotřebitelů. To je klíčová otázka. Vážení uh, poslanci, vážené poslankyně, chtěl bych vám poděkovat za velice plodnou diskusi, za velice zajímavý dialog. Chci vám poděkovat, že jste mě pozvali a teď přecházím do angličtiny. Vážená paní eh, předsedkyně, vážení členové Evropského parlamentu, bylo pro mě velkou ctí, že jsem vám mohl předložit eh, priority finského předsednictví a že jsem měl jedinečnou příležitost vyměnit si názory a podněty s vaším výborem. Asi znáte Eh, velice důležitý slogan Trvale udržitelná Evropa, trvale udržitelná budoucnost, slogan finského předsednictví. My chceme zajistit, aby EU byla nejlépe konkurenceschopná, ale současně nejvíce sociálně inkluzivní eh, společností. Eh, chceme zdůraznit tyto cíle, které je třeba řešit souběžně to je konkurenceschopnost a mm, inkluzivnost. Jakožto předsednická země Evropské unie počítáme s vaší podporou a těšíme se, že společně dosáhneme těchto cílů. Děkuji vám. Thank you, Minister. And um, I'll just announce that we will have a short Nyní bych vás jenom krátce informovala, že mm, budeme pokračovat po krátké přestávce, jen pár minut, a potom si vyslechneme prezentace studií.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 Poskytuji následující informaci. Na žádost našeho výboru byla vypracována celá řada eh, studií, které byly zpracovány v první polovině roku 2019 a eh, vy se budete moci k těmto studiím vyjádřit po prezentacích našich expertů, kteří vás seznámí s těmito eh, eh, studiemi a ty studie se zaměřují na řešení a klíčové výzvy vnitřního trhu. Jsou to dvě témata a čtyři eh, studie a my jsme zvažovali, jakým způsobem tu diskuta, diskusi zorganizovat. Mysleli jsme si, že to by to byla jedna obecná rozprava po těch všech prezentacích těch, těch témat eh, a k tomu potom následně po těch prezentacích bude budou ty prezentace, tak aby toho času bylo dost na všechny otázky, které budete mít. Té dvě témata dnešní jsou digitální společný trh a ochrana spotřebitelů. A potom nás bude čekat druhé zasedání později, které bude 25. září a bude se týkat společného trhu a cení, eh, celní problematiky. Našimi dnešními experty, kteří jsou tady a kteří budou prezentovat tyto studie, je pan eh, profesor dr. Alexander Destrel, který bude hovořit o právních aspektech eh, digitálního společného trhu a pan Scott Markus, který se zaměří na hospodářské aspekty těchto studií. A následně potom bude ještě prezentace pana profesora eh, Nulka, který se bude stýkat té spotřebitelské ochrany a já eh, poprosím, aby každý jednotlivý prezentující nám věnoval asi 20 až 20 pět eh, minut, takže první dvě budou asi kolem tři čtvrtě hodiny, to bude do půl šesté a potom skončíme eh, nebo uzavřeme tou částí věnovanou otázkama a odpovědím. Eh, nevím, jestli bude začínat pan profesor Destrel nebo pan Markus, ale pan profesor. Děkuji paní předsedající a děkuji všem eh, zúčastněným. Já a kolega Scott eh, Markus, pan kolega je ekonomem, já jsem právníkem, máme tady společnou prezentaci k tomu eh, trhu. A budeme postupovat ve třech částech. Za prvé, co Eh, bylo, čeho bylo dosaženo za v minulém volebním období. Potom se podíváme na budoucí výzvy a co to bude znamenat pro vás, tedy pro toto volební období. Skutečně mnohého bylo dosaženo za během toho posledního eh, volebního období a je třeba toto rozdělit do eh, do šesti oblastí. Jednak je to telekomunikační síť, to je, ten, to je ta ten základ a za posledního eh, volebního období byl přijat nový kodex, který by umožnil větší investice do mobilní infrastruktury a tyto in, investice eh, je třeba sledovat ze strany tohoto parlamentu, ale ta pravidla jsou. Na to byla ta šedá část. Potom existují obecná pravidla, to je ta zelená část, která pomáhají eh, trhu. Jednak jsou to údaje a eh, data a, obet, eh, a umělá inteligence eh, je to otázka ochrany soukromí v těchto oblastech a potom zároveň volný pohyb dat a v oblasti umělé inteligence ta práce teprve začala. Poslední parlament přijal, nebo ten minulý parlament přijal velmi důležité usnesení k oblasti AI a tento parlament by eh, mohl přijetím dalšího usnesení odvětví pomoci. A pokud jde o další část, to je bezpečnost a důvěra, eh, eh, kybernetická bezpečnost a tady vidíme, že se pomalu eh, buduje nová evropská eh, kultura k směrnicí, která je tomu vědována kultura bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti a tento parlament by se tomu měl věnovat, protože to není dostatečné. A v oblasti spotřebitelské ochrany tam o tom bude hovořit kolega po těch dvou prezentacích, ale omnibus, směrnice omnibus dosáhla mnohého eh, směrnice o digitálním obsahu. To je vše, to jsou vše oblasti, které chrání spotřebitele v oblasti digitální a na mm, té nejspo, nejvrchnější části jsou, je oblast elektronického obchodu a onlineových platform a tam se šlo eh, dvěma směry pro tento výbor důležitýmu. Geoblocking, to jsme již zmiňovali, budu se k tomu vracet, dobrý začátek. Dále eh, přeshraniční přenositelnost, tak aby skutečně vznikal digitální, tedy vnitřní trh s digitálními službami a potom ochrana spotřebitela, většin, větší transparentnost P2B eh, a odpovědnost za škodlivý nebo nezákonný obsah. To byla směrnice o ochraně eh, autorských eh, práv a směrnice o vizuálních médiích a elektronická státní zpráva, to je odpovědnost jednotlivých členských států, takže je to taková mozaika a tady je potřeba pravděpodobně učinit více. Je to eh, eh, nyní tedy z toho ekonomického pohledu. Ta opatření, která byla přijata, byla, jsou pozitivní a je potřeba je ale trošičku doladit, vyladit. A to mm, ta opatření by nám měla naplnit to, co vlastně od nich očekáváme. Mým úkolem té studii bylo snaha, eh, byla snaha o odhadnout výnosy, přínosy, to se eh, statisticky těžko měří, ale dá se to eh, jak si vytáhnout z eh, studie dopadů komise a ty potom korigovat tam, kde ty odhady byly možná nepřesné, a nebo kdy to opatření se eh, lišilo od toho, které bylo předmětem té studie dopadu. A na základě této práce jsme zjistili, že různá opatření mají různé přínosy. 30 legislativních opatření celkem bylo přijata. To je velký počet. V oblasti elektronické komunikace, zejména EECC, to je ten eh, kodex elektronické komunikace, to je eh, největší největší přínos ekonomický, který vyplývá z urychlené, absor- urychlené absorpce mobilních služeb a e, širokopásmého 5G. A z toho jsou velké výhody a velké nepřímé dopady. Jakmile to bude plné implementováno, může to představovat až 86 miliard těch finančních zisků e, e, v oblasti ekonomiky. Ale v oblasti dat a umělé inteligence, tam je to také vysoké číslo. U elektronické státní zprávy to e, opět ukazuje dosti vysoký finanční zisk. Elektronický e, obchod, e, který je, měl velký potenciál, a to byla nařízení o geoblockingu, již zmiňované, a tady, jak jsme si to vyslechli během toho poslední ča- nebo té schůze, poslední části schůze, tady Eh, některé ty eh, věci byly možná, trošku jsme s nimi předběhli v oblasti geoblockingu, zejména u copyrightu audiovizuální a potom u eh, zboží, které vyžaduje zasílání, takže tam eh, se již některé ty věci jaksi ne, nepovedly s tím správným směrem. Ale je to velká příležitost pro legislativní období, které nastává. Není to jenom otázka geoblockingu, je to otázka harmonizace, je toho, jak zvládnout strukturální eh, slabá místa v oblasti audiovizuálních služeb. To bude třeba řešit paralelně. A Takže posílit společný trh touto cestou určitě jde. Jeden závěr odpovídá tomu, co tady říkal zástupce finského předsednictví. Hovoříme o digitálním společném trhu a to vede k otázce, kde je ten nedigitální společný trh, ten integrovaný přístup, který skutečně sleduje ten trh jako celek, by měl být předmětem zájmu, protože celá řada těch opatření, opatření za poslední volební období a jejich dobrá implementace je zásadní na, na vnitrostátní úrovni. A potom e, ještě jedna věc, kterou jsme tady již slyšeli, to, co, co bylo čeho bylo dosaženo v oblasti zboží, je úspěšné, ale v oblasti služeb je to zatím ještě možno zlepšovat. A přitom je to 70 HD, P, takže tady je ještě prostor pro další zlepšení a zvýšení. Když se podíváme směrem k tomu budoucímu vývoji, tak, vývoji, tak e, je třeba zvažovat širší kontext, širší prostředí. Současná situace, na rozdíl od situace před několika e, lety, vidíme tripolární svět. Spojené státy, Čína a EU, to bylo před těma několika lety a nyní to vede spíše k multilateralismu Tedy je vedle toho další výzva je potřeba zelené, zelený udržitelný růz a ohrožení pracovních míst a zvyšující se nerovnost, což je nejenom důsledku automa, privatizace, ale také možných ekonomických zpomalení. To jsou kontextová, kontextové věci, které se objevují ve všech těch dalších aspektech. Když se podíváme v tom eh, fragmentovaném světě, jak si stojí EU, eh, e je tady celá řada totiž klíčových technologií, které, technologií, které jsou vnímány silně eh, strojové učení a i velká data a další inovace. To jsou eh, trendy, které sami sebe dále umocnění a umocňují, ale eh, v celé řadě věcí stojí na čele USA a Čína. Jak uvidíte na tom dalším slajdu, investice se velmi liší v této oblasti v jednotlivých regionech světa. Další faktor, který je nový, nebyl před několika lety, je riziko eh, narušení dodavatelských řetězců právě kvůli těm novým technologiím. Když se podíváme, co dělají Spojené státy eh, ve, směru k firmě Huawei, to eh, nevylučujeme tím, že se toto stane evropským firmám. Tyto technologie a podobné technologie jsou jakýmsi vyjednávacím eh, eh, čipem, který umožňuje eh, kontrolovat vývoz přímé zahraniční investice a víza. A to vše všechno eh, vede k obavám, jakým, jak bude zajištěn přístup k technologickým dodavatelským řetězcům, které Evropa potřebuje. Z toho vyplývá, že je potřeba rozšířit zdroje a eh, zlepšit eh, soběstačnost této věci. Jak tedy můžeme posílit v této oblasti naší vlastní soběstačnost, naše vlastní dovednosti? V oblasti soukromých investic, toto jsou údaje z roku 2016, investice do AI v miliardách když vidíme tento, toto srovnání mnohem vyšší v USA a o dost vyšší v Asii než v EU. Čili objem dolarů investovaných není proporcionální těm územím. A z toho vyplývá několik poučení, některá pravidla již k tomu směřují, abychom se pohli tímto směrem, jednak veřejné financování pro AI, jednak na evropské úrovni a na vnitrostátní úrovni a umožnění také sou soukromých investic. To nejsou věci, které spadají do tohoto výboru, nicméně, jak vidíme, celé ty věci jsou často průřezové integrace, integrovaný přístup je potřebný, čili soukromé financování pro startupy, ale také pro scale-upy, tedy ty firmy, které prudce uh, rostou. Uh, s, uh, Unie kapitálových trhů se mm, k tomu se v tom, této oblasti snaží, ale ne dostatečnosti. A všechny tyto technologie vedou, a to jsme tady slyšeli již dnes odpoledne, vedou k etickým otázkám a dalším otázkám, dále k otázkám hlavně odpovědnosti za výrobek a uh, E, za výrobek a službu. Pokud e, ten stroj udělá chybu, kde je ta odpovědnost za, za tu chybu, kdo ji nese? E, otázka zeleného a udržitelného růstu. Tady je potřeba méně uh, a efektivnější spotřeba. To je na té spotřebitelské stránce, ale na té produkční stránce je potřeba uh, se odklánět od technologií nebo produkce energie, která produkuje CO2 a poslední je zelené ICT, to znamená eh, ty komunikační technologie, protože mm, podle objemu té spotřeby, podle, eh, podle eh, mm, toho, které studie čtete, tato oblast, tedy ICT, spotřebovává někdy podle některých studií až 7 energií. A to jsou politiky, které jsou průřezové. Mm, digitalizace na nabízí celou řadu příležitostí. Třetina mm, veškeré potravin, které jsou produkovány, jsou vyplýtvány. To znamená, to je, tady to volá po lepší alokaci, distribuci, lepší systému dopravy, lepším systému vytváření bydlení. A k tomu jsou ty digitální klíče. Polarizace v oblasti zaměstnání, zaměstnanost roste, ale je zde vysoké riziko recese Eh, automatizace. Před několika eh, lety se předpovídalo, že 47 eh, pracovních míst ve Spojených státech zmizí. Nyní se hovoří o mnohem nižších číslech, méně než 10 a robotizace a jiné technologie možná nepovedou vůbec k snížení zaměstnanosti, protože ta zaměstnanost je velmi vysoká v těchto oblastech, takže neznamená to, že dojde k velkému poklesu zaměstnanosti, ale může tady být velké, velké jakési změny, zásahy, disrupce. Co s nimi? Dvě odpovědi, opět asi to úplně nespadá do, do pravomoci tohoto uh, výboru. Jedno řešení je posílení a harmonizovat systémy sociální ochrany. Uh, tak aby pracovníci měli tu záchranou síť. Tady se hovořilo o digitálních službách a, a pracovnících. Je tady nezbytná e, řádná klasifikace, ale také um, osoby samostatně výdělečné a činné a ty netradiční způsoby zaměstnávání, aby měli přístup ke všem sociálním výhodám, uh, mateřské uh, pojištění při nezaměstnanosti a tak dále. Uh, Vzdělávání je dalším klíčem a to jsou velké výzvy pro evropské instituce, protože to je sdílen, spo, sp, um, odpovědnost, která je sdílená. Mm, uh, potřeba je se odklonit od těch rigidních struktur k celoživotnímu vzdělávání. A nyní předávám zase slovo kolegovi. Pojďme se vrátit k těm šesti oblastem, ve kterých můžeme působit ve kterých také působil parlament v minulém legislativním období a ve kterých působila komise a rada. Co eh, tady můžeme dělat do budoucna? Pokud se podíváme na tu infrastrukturu, tak je jasné, že pravidla tu jsou. Otázka zní, jak budou prosazována a to eh, se bude týkat i implementace na vnitrostátní úrovni bude záležet na tom, jestli technologie 5G bude dostatečně rychle k dispozici tím vším se budeme muset zabývat jako parlament. Pokud se podíváme na data a umělou inteligenci, tak o tom už toho v minulosti mnoho zaznělo, ale my eh, musíme podpořit sdílení dat. Eh, potřebujeme novou infrastrukturu pro to sdílení. Pokud jde o umělou inteligenci, tak nyní už to máme určité pokyny, ale stále ještě tedy máme určité rezervy. A to především pokud jde o eh, Eh, to vysvětlování. Bylo by důle, je důležité, aby tedy spotřebitelé chápali, jaký je vlastně důvod těch algoritmických rozhodnutí. A pokud jde o bezpečnost, tak bychom měli pokračovat v tom směru, kterým jsme se vydali. Měli bychom pečlivěji hodnotit rizika u těch zahájených projektů. Měla by být posílena spolupráce mezi členskými státy, protože to jsou otázky z hlediska relevantní z hlediska bezpečnosti. Pokud jde o bezpečnost a ochranu užit, uživatelů, tak my si musíme uvědomit, že eh, toto může být, uživat, může být uživatelům také ku prospěchu. Může to uživatelům pomoci najít například eh, najít tu lep, nejlepší volbu, nejlepší možnost, ale eh, digitální nástroje zároveň musí být loajální se spotřebiteli a ne s podniky proto tedy musíme chápat, jak vznikl ranking, jak vzniklo to hodnocení. Musí to být dostatečná konkurence, protože pokud eh, nabídky budou pouze od jedné nebo od dvou společností, ta konkurence zajištěna nebude. A další eh, věc, online platformy, my už jsme hovořili o geoblockingu, tady práce začala, ale musíme v tom pokračovat. Eh, copyright to bylo také zmíněno. A další věc, nelegální kroky, e, fake news. My víme, že to je velké ohrožení naší demokracie. Musíme zajistit, že všechny internetové e, platformy tady budou e, zabezpečeny z hlediska těchto obsahů, ale zároveň musíme zajistit svobodu projevu a e, dodržování základních práv. Evropa by tady měla jít příkladem, to je to nejdůležitější a Evropská unie by také mohl, měla pomáhat členským státům zajišťovat e, spolupráci, financovat jednotlivé projekty, měla by jim tady pomoci v digitalizaci jejich vlastní zprávy. A Další důležitá věc my to všechno musíme udělat s ohledem na jednotný trh. Musíme si uvědomit, že eh, tu dochází k takové pozitivní zpětné vazbě mezi digitálními platformami a eh, jednotným trhem. Protože pokud ta platforma eh, pokrývá celou Evropu, tak podporuje a usnadňuje volný pohyb osob a služeb. A to vlastně napomáhá prohlubování vnitřního trhu a e, jednotná pravidla na vnitřním trhu zas naopak napomáhají e, rozvoji platform. E, jeden z důvodů, proč tady v Evropské unii je méně scale-upů než, než ve Spojených státech nebo v Číně, spočívá v tom, že musíte eh, jako scale-up dostat 28 různým systémům pravidel. To znamená, že my chceme jednotný systém pravidel, eh, mohou to být různé techniky, ale potřebujeme jednotný systém eh, pravidel tak aby platforma mohla působit v celé Evropské unii. To například zajišťuje směrnice o elektronickém obchodu. To vyžaduje eh, důvěru mezi členskými státy, která je někdy napjatá. Jde o to, abychom harmonizovali pravidla na evropské úrovni, aby v celé EU platila stejná pravidla, aby ta harmonizace pokud možno byla maximální. To je naprosto jasné, ale další krok eh, spočívá ve společném prosazování. Ono totiž nestačí ta společná pravidla mít, mít, musíte je také prosazovat. A to je někdy ta problematická část EU, protože prosazování pravidel spadá do kompetence členských států. Máte tedy pravidla, která e, platí v určité zemi a, a pokud máte příslušný e, pas, tak můžete působit v celé EU. Pokud ale e, jsou tu pravidla platná pro celou EU, tak sem do toho zasahuje 27 různých regulátorů a nastává problém. My jsme během minulého legislativního období eh, chtěli posílit síť vnitrostátních regulačních orgánů, tak aby k tomu přistupovali stejně. Možná, že to nestačí a možná, že je na čase, abychom měli nějakého evropského regulátora. Možná, že to není až tak nesmyslná myšlenka. Pojďme se podívat, jak to vypadá ve finančních službách. Máme tu jednotný mechanismus dohledu, eh, který eh, v podstatě představuje dohled nad bankami. Já si myslím, že něco podobného bychom tady eh, mohli zavést i eh, pro oblast platform. A nyní tedy k poslední části naší prezentaci. prezentace. Doporučení. Co tedy eh, můžeme udělat na makroúrovni? Parlament by tedy měl sehrát hlavně jednu roli a sice této rané fázi by měl přijímat usnesení k těm zásadním bodům, k tomu, eh, co tedy komise připravuje pro nadcházející období. To je vaše role, to je váš okamžik. Eh, paní předsedkyně zdůrazňuje, že bychom tedy měli brát vážně právo iniciativy Evropského parlamentu. Eh, jsou tu různé oblasti, které se nabízejí. Jde abychom tedy posílili konkurenceschopnost a suverenitu Evropské unie, pokud jde o ty klíčové technologie, to znamená internet věcí, umělá inteligence, big data a tak dále. Právě to jsou oblasti, kterým musíme věnovat naši pozornost. Potřebujeme konzistentní pravidla, potřebujeme prosazovat pravidla pro jednotný trh, o tom právě hovořil pan profesor. Jeden přístup spočívá v harmonizaci, druhý eh, přístup spočívá v neutrálním uznávání eh, pravidel jednotlivých států. My tedy um, musíme najít nějaký efektivní způsob. Jeden z největších problémů, eh, jedním z největších problémů vnitřního trhu je nedostatečná efektivnost a právě to je ten důvod, proč eh, geoblocking eh, u zboží, které vyžaduje Eh, zasílání je tak problematický. Dobře, takže digitalizace by měla být ku prospěchu udržitelnosti, to je jasná věc. Já si myslím, že to skýtá velké šance. Měli bychom se eh, snažit o správnou prioritizaci těch věcí, měli bychom tedy posílit e-government. Aleksandr hovořil o tom, že eh, celá řada věcí spočívá na členských státech, ale já se domnívám, že v celé řadě případů se jedná o přeshraniční poskytování služeb. To je věc, o které se už velmi dlouho hovoří. Jsou tu eh, tedy problémy, které musíme řešit, ale zároveň to skýtá velké šance. Eh, digitalizace. Hmm, to eh, je velká šance, velká příležitost pro parlament, tak aby tedy se prosadil v podobě usnesení. A nyní se pojďme podívat na samotný proces. Tady už půjde, půjde více o to, co můžeme navrhnout. Jak se ty věci stanou legislativou? Proces lepší, eh, legislativy lepší regulace je důležitý. Eh, lepší regulace to je proces, díky němuž jednotlivé prvky legislativy budou tedy lépe hodnoceny, porovnávány s alternativami, budou posuzovány z hlediska principu subsidiarity a také bude z ekonomického hlediska posuzován poměr eh, mezi přínosy a náklady. Musíme se tedy snažit o, o správnou analýzu dopadu. To všechno je tedy součas, součástí e, procesu lepší legislativy. Potřebujeme tedy individuální legislativní přístup. potřebujeme zároveň ta pravidla konzistentně uplatňovat. To je velký problém. Eh, když jsme se snažili zhodnotit přínosy těch eh, programů pro vnitřní trh, tak eh, jsme prováděli analýzu dopadů pro různé aspekty, ale v některých těch analýzách jsme nedokázali správně odhadnout přínosy a náklady a také se nepoužíval stejný způsob srovnání, to znamená, že v podstatě nebylo možno porovnávat dopad různých opatření. Tady na, tady na tom musíme více pracovat, je to příležitost pro komisi, ale myslím si, že i parlament by se v tom mohl více angažovat. Další oblast, hodnocení programů. Eh, parlament se tady dívá, nebo soustředí především na analýzu dopadů, ale já se domnívám, že bychom to nejprve měli měli hodnotit a následně se pustit do další legislativy. To je proces, do kterého by byl parlament jen zřídka, kdy eh, vpuštěn eh, komise eh, si často nenechá nahlížet přes rameno. A další věc. My potřebujeme tedy dobrou politiku, potřebujeme ji prosazovat ale digitální technologie zároveň eh, může být dobrým spojencem v prosazování této regulace. Může poskytnout spotřebitelům větší práva. Eh, já už jsem hovořil o tom, že eh, díky této digitální soutěži si spotřebitelé budou moci lépe vybrat svoje produkty a služby je důležité, aby tu tedy vládla dostatečná hospodářská soutěž, ale kromě spotřebitelů jsou tu také regulační orgány. E, trh musíme regulovat a e, činnost těch regulačních orgánů e, může být podporována právě konceptem big data a nebo umělou inteligencí. Stále více regulačních orgánů eh, ve finanční oblasti tedy využívá nástrojů umělé inteligence. To znamená, že to bychom měli podporovat od samého začátku. A nejradikálnějším eh, krokem je to, že by se regulační orgán vlastně úplně obešel tím, že by se eh, legislativní kód přeměnil na počítačový kód. Měli bychom se tedy zaměřit na úplně jiný přístup. Určitě eh, by bylo poměrně nebezpečné přenechat to řízení pouze digitálním platformám, ale eh, ta, ten soulad může být zajišťován eh, více prostřednictvím technologií. To znamená, že to je ta cesta, kterou bychom se měli eh, dále vydat. A nyní se pojďme vrátit k parlamentu. Parlament by měl i nadále posilovat svoje expertní znalosti, měl by, měl by se snažit o lepší legislativu. Jak víte, dosáhli jsme během minulého legislativního období velké, velkých úspěchů, ale stále ještě máme eh, rezervy, můžeme posílit eh, expertní znalosti v parlamentu z interního, z externího hlediska, můžeme zlepšit také sběr dat, můžeme vytvořit eh, observatoře v klíčových oblastech, jako je jako příklad základu i umělá inteligence. A také eh, bychom měli přijímat správná rozhodnutí v zájmu občanů. Děkuji. Eh, děkuji vám. Jak jsme ohlásili, eh, teď budeme mít druhou prezentaci. Prosím pana kolegu. Nebo možná určité organizační aspekty, to znamená ty prezentace, které chcete případně sledovat, jsou také na webových stránkách. A prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za pozvání. Jak vidíte, eh, tyto prezentace eh, vždycky eh, odpovídají pravomocím vašeho výboru. Teď se dostáváme k ochraně spotřebitelů po digitálním trhu. Jak víte, tento, toto téma, nebo ta dvě témata jsou velmi úzce propojena. Ale to stejné téma, vlastně z trošku jiné eh, perspektivy, z perspektivy spotřebitele. A to eh, můžete vlastně říci, že je to z perspektivy občana z perspektivy eh, výhod či případně hrozeb a nebezpečí, které takové, takový vývoj v evropské politice může přinést evropským občanům. To uvidíte na prvním diapozitivu, že se věnujeme eh, této otázce eh, v Evropském institutu studií a eh, my sledujeme komparativní právo. Sledujeme to také nebo srovnáváme to také se stavem v USA, v Asii a e, provádíme analýzy a případně formulujeme e, doporučení. E, sledujeme, co se již stalo v Evropě a kam se vývoj vybírá. To je tedy náš, naše zaměření. A bude teď pokračovat paní doktorka Věvorovská. Děkuji. Děkuji vám. Já budu Eh, prezentovat ten první bod. Byli jsme vyzváni, abychom se soustředili eh, na celkový pohled eh, smyslu a pozice spotřebitelské politiky v evropské struktuře. Připravili jsme analýzu toho, co se stalo za posledních deset let v tom legislativním období a já se budu eh, pár minut věnovat eh, těm obecným perspektivám. Mezi lety 2009 až 2018 vývoj eh, v EU sledoval dvě tendence. Za prvé, bylo to zavedení nových práv spotřebitele v světě online i offline ale šlo to vlastně o tradiční přístup. Už je zhruba stovka eh, právních nástrojů, které existují v EU v oblasti ochrany spotřebitele. Například eh, spotřebitelský prodej a další. Za posledních deset let v tomto tradičním balíčku spotřebitelských práv se formulovala nová práva. Především možná to nejdůležitější, nejúčinnější jako nástroj pro spotřebitele, kteří uzavírají smlouvy online. Ale jsou i další příklady. Harmonizované informace pro spotřebitele, 30-denní eh, lhůta pro doručení a podobně. Druhý trend, nebo ten druhý balík nových eh, zákonů, se týká eh, nového vývoje, nových vývojů, eh, ke kterým došlo na trhu. A to odpovídá právě tomu měnícímu se balíčku. Eh, spotřebitelské eh, zákony v EU eh, obsahují nové oblasti, nové oblasti, kde tyto předpisy působí například zavedení pravidel pro digitální obsah, což dříve předtím nebylo regulováno. Pak je tady položka, kterou nazývám noví spotřebitelé. K tomu tradičnímu spotřebiteli, tedy koncovému uživateli eh, služeb nebo zboží, eh, se ještě přidal jiný smysl. Například nedávno eh, vznikl nové, nový předpis o transparentnosti na onlineových platformách. Takže jsou to koncoví uživatelé, nikoli nutně spotřebitelé. A za třetí je nový eh, tržní přístup. Eh, to je otázka harmonizace. A harmonizace znamená, že máme jeden společný standard, eh, který je zaveden v celé EU bez možnosti změny na národní úrovni. A také silný důraz na účinnost evropských zákonů. To Eh, uplatnění, to provádění předpisu je tady takto velmi důležité. Tak eh, proč je spotřebitelská politika tak velice důležitá pro Evropskou unii? Mohli bychom říci, že Evropská unie je unii spotřebitelů. Spotřebitelé jsou přímo v centru, v jádru eh, toho jednotného trhu a je třeba poskytovat spotřebitelům správné podněty. To je důležité pro dobré fungování trhu. A je to také konec konců eh, rozhodnutí eh, spotřebitele, zda si koupí trvalé udržitelné služby a zboží, zda si koupí energeticky úsporné zboží a je na spotřebiteli, zda to koupí na oficiálním trhu nebo na šedém trhu. Rozhodnutí spotřebitele je zásadně důležité pro efektivní působení všech evropských politik a v, širš, v tom širším eh, kontextu. A to také ukazují naše prezentace. Eh, účinná ochrana spotřebitele v době platformových ekonomik eh, či umělé inteligence nám může pomoci snížit riziko těch fake news či nechtěných vlivů Eh, které jsou velice eh, škodlivé pro demokracii. Takže spotřebitelé eh, mají především snažší každodenní život. Eh, protože Evropská unie je tímto i blíže evropským eh, občanům. Tady máme tři body. Za prvé bezpečnost. Bezpečnost především. Evropská unie zavedla už celou řadu předpisů, které se týkají zabezpečení bezpečnosti výrobků, například bezpečnosti hraček a tak dále a tak dále. Eh, co to znamená být Evropanem? To znamená cestovat, nakupovat, propojovat se, spojovat se, eh, provádět všechny ty aktivity eh, po celé EU e bez dodatečných nákladů a podle společných pravidel. Za třetí, Evropská unie má celý, celý seznam evropských práv. A tato práva harmonizují eh, pravidla či předpisy, které existují už na národní eh, úrovni, existovaly ještě dříve, než eh, o tom začala rozhodovat Evropská unie, ale také zavádějí i nová práva které, která reagují na nové jevy, jako jsou právě ty platformy a podobně. Eh, a Evropská unie, a to je velice důležitá otázka, možná ta nejdůležitější otázka, Evropská unie zaručuje efektivní uplatnění těchto práv. Spotřebitelská práva ale nejsou eh, tím pokladem samotným o sobě. Znamenají také lepší uplatnění trhu. Eh, tady máme vlastně 57 evropského HDP Eh, což jsou výdaje spotřebitelů. Eh, to, že spotřebitelé mohou bezpečně nakupovat po celé Evropě bez problémů, je nejen lepší konkurenceschopnost mezi podniky EU, i když to takové samozřejmě tak je, ale také to zaručuje eh, účinné fungování trhu. Eh, zabraňuje to eh, nekalému konání eh, různých podniků. Máme tady příklady na světové úrovni, evropské či národní úrovni. Spotřebitelské právo, což je ten asi nejdůležitější aspekt, právě tady zaručuje funkce všech aktérů na trhu spotřebitelů, dodavatelů, výrobců a tak dále. To je prostě ekonomické společenství hodnot, které je zosobněno právě spotřebitelským právem. A konečně třetí, poslední bod, to je, co EU jakožto e, vláda tady e, zajišťuje. Máme e, v našich prezentacích, ale také v diskusích, které vedeme, určité aspekty. A já chci zdůraznit dva body, které ještě nebyly dostatečně zdůrazněny. Především máme platformovou ekonomiku a ta přináší eh, nové jevy, jak už o tom tady bylo hovořeno. A změny na trhu mění, řekněme, eh, prostě tu ustanovení, kdo je spotřebitelem a jakou ochranu potřebuje. je tak jak k ním tradičně přistupujeme, tím, že se dostávají online, se stávají silnější. Internet dává určitou sílu spotřebitelům, ale současně tady není stejná míra ochrany eh, pro dodavatele ale i zde můžeme říci, že také online eh, postup eh, dává určitou sílu i jim. Důležité je zdůraznit, že všechny tyto změny probíhají eh, stále rychleji. Zatímco právní předpisy jsou stále kousek za trhem, tak důležité je, aby vzdálenost mezi zákonodárcem a trhem nebyla příliš veliká. <clears throat> to vyžaduje velmi rychlou reakci zákonodárce eh, na to, co se děje. Já jsem zapomněla eh, uvést ještě trvalou udržitelnost a eh, životní prostředí, ale to už tady bylo zdůrazněno tolikrát, že možná to nemusím tak rozvíjet. Důležité také je pro parlament uvědomit si, že všechny tyto změny technologické změny, ale také eh, rostoucí důležitost trvalé udržitelnosti a ochran životního prostředí. To dává parlamentu nové pravomoci. A všechny ty tendence jsou eh, globální. Neodhrává se to v členských státech, odehrává se to všude ve světě a skutečná odpověď právě také může být poskytnuta právě na té evropské úrovni. A současně to vytváří i nové výzvy. Především je tady výzva, eh, aby byla konsistentnost v evropském právu. Hustota právních předpisů eh, roste a bude růst i do budoucna. A to znamená, že důležité je dobrou, mít dobrou koordinaci jednotlivých evropských nástrojů, jinak to nebude fungovat. Za druhé, Zákonodárce v EU musí zajistit, že takovéto předpisy budou fungovat dobře i na národní úrovni. Musí být formulovány tak, aby to umožňovalo aplikaci i na národní úrovni. To znamená, že je třeba pochopit ty různé eh, způsoby, jakým fungují národní Eh, předpisy a jak fungují národní právní systémy, aby bylo možné uplatňovat evropské předpisy účinně, protože jsou určité odlišnosti mezi evropskými státy a já vám děkuji za pozornost a předávám zase slovo kolegovi. Ano, tak my teď víme, jaké jsou tady výzvy. A mým jednoduchým úkolem je navrhnout, co by tady bylo třeba udělat. A e, vlastně i potřebujeme určitou metodologii, která nám umožní zjistit, jak je můžeme reagovat na ty změny. Když e, to hodně zjednodušíme, tak řekneme vlastně, jaké politické síly e, tady působí, vytváří tu situaci. Mohou být určité problémy na trhu, problémy na vnitřním trhu, to vyžaduje pak eh, reagovat. Eh, a nebo zase eh, je tady problém třeba spotřebitelů, se kterými se nezachází dost dobře, ti si stěžují a opět je třeba formulovat určité podněty na ochranu spotřebitelů. Takže to, že existuje nový problém, to vyžaduje určitou reakci. To, že tady existuje například segmentovaný nebo roztříštěný nebo dokonce individualizovaný soubor trhů, to eh, vytváří eh, situaci, která je odlišná od toho, co máme na eh, digitálním trhu. Když jdete nakupovat online, tak vlastně můžete říci, že každý jednotlivý eh, nakupující má svůj internetový obchod. A někteří aktéři na tomto trhu, ti, kteří to tam jaksi připravují, zásobují ty své eh, pulty, tak prostě nechtějí, aby ty ehm, problémy trhu nebo problémy spotřebitele byly eh, zveřejněny. Takže tady na to můžeme odpovědět jednoduše. Eh, řekneme to jednoduše, ale je to těžší provádět. Je <clears throat> třeba vytvářet určité preventivní, aktivní monitorování trhu, vytvářet systémy včasného varování a eh, tedy případně využívat i určité prostředníky, abychom vůbec zjistili, že takové problémy jsou a nejnovějším E, právě e, trendem je využívat takové aktéry, ty velké platformy, při tom úkolu monitorování. E, například v dopravě, v bydlení, v členských státech se skutečně zvažuje, že platformy budou mít povinnost informovat o určitém typu chování lidí, kteří na platformě e, vystupují, působí, platformu používají. Takže by tady existovaly takové hotspoty. A to je velmi důležitý aspekt vývoje spotřebitelské politiky. Vnést více světla do těchto spotů. Dále bychom se mohli alespoň pokusit eh, definovat, eh, já tomu říkám, oblasti, prioritní oblasti politiky, které je třeba řešit. A to opět eh, je určitý problém, protože je snažší udělat si seznam těch jednotlivých bodů, ale je mnohem těžší stanovit si priority, mít dobrá kritéria Eh, která vám ukážou, že, ukážou, že toto je opravdu priorita důležitější než ty ostatní. A odpověď je zase eh, podobná. Vlastně jednu odpověď už eh, formuloval můj kolega. Čím je větší potenciál pro hospodářský růst, tím je to vyšší priorita pro politické působení. A dalším aspektem je také to, že čím závažnější je eh, nespokojenost zákazníka, nebo řekněme to špatné nakládání se zákazníkem, tak tím větší je priorita zde působit. A tyto dva faktory se ostatně kombinují, protože to není jen otázka ekonomiky a růstu, ale je to samozřejmě také otázka chránění občana chránění eh, občana tak, aby se občan cítil dobře chráněný jako eh, spotřebitel, jehož zájmy jsou chráněny. <clears throat> Takže eh, se je třeba sledovat situaci v Evropě, ale i také za hranice Evropy a sledovat tyto oblasti, které je třeba řešit prioritně. První věc, ta je velmi často uváděla, to je trvalá udržitelnost spotřeby. E, to vždycky závisí konec konců na spotřebiteli, který se rozhodne, zda koupí určitý produkt, produkt nebo službu. On si vybírá a spotřebitelská politika by měla umožnit spotřebiteli, aby tuto volbu dělal udržitelným způsobem. A možná ještě trošku něco víc, než jen umožnit spotřebiteli se rozhodnout, ale e, i ho vlastně e, ovlivnit směrem k té trvalé udržitelné spotřebě. Spotřebitelská politika tímto způsobem Eh, působí posledním období ve vašem výboru, už tady byly některé velmi důležité studie o například eh, životnosti výrobků nebo otázka evropských digitálních aspektů, kde je také možné některé věci eh, formulovat a vybrat si je, dále je rozvíjet. Spotřebitelská politika Eh, by měla zajistit, že spolehlivé informace o eh, klimatické stopě výrobku je náležitě eh, známá a není to ani tak jen pro zájem spotřebitele, ono to začíná už dříve, je to vlastně i v zájmu podniků, protože to podnikům Eh, umožňuje, aby jejich tvrzení o trvalé udržitelnosti bylo důvěryhodné pro trh a aby byly na té konkurenceschopné straně trhu. To také zahrnuje i informace o životnosti, o tom, zda je výrobek možné opravovat. Eh, velká diskuse eh, ve které se možná ještě dostatečně nepodílí evropský eh, zákonodárce, je, zda eh, všechny opravné prostředky pro spotřebitele berou v úvahu trvalou udržitelnost. Například eh, v oblasti výrobku, když máte systém spotřebitele, kde opravným prostředkem je výměna a zda tedy vyměnit ten zakoupený výrobek za vadný, za bezvadný, Eh, zda je to jednoduché, to má také své eh, dopady, které jdou ve prospěch nebo proti eh, trvalé udržitelnosti. To je velice klasická oblast spotřebitelské politiky, jako je prodeje, kde vlastně ta, ta náprava, ta reklamace Eh, vadného výrobku musí probíhat snadno a rychle. A ještě další aspekt, který se dotýká i těch předchozích, a to je, to jsou otázky algoritmů eh, a umělé inteligence. Zda tedy vyjadřují obecné etické aspekty eh, i právní aspekty. Co by lidé měli dělat, to říká zákon. Eh, tedy zákon říká, co lidi mají dělat, ale současně, že vymáhání zajistí stát. A eh, to se také vlastně formuluje právě v zákonu, který současně musí být vymáhán. Eh, tedy ty algoritmy z mnoha důvodů, jeden už byl uveden, a Eh, algoritmy jsou někdy již trošku zastaralé a ty mají trošku tendenci i diskriminovat. Což může problém dále znásobit. Já eh, si kladu otázku, zda celá otázka legislativy geoblockingu, která již tady byla mnohokrát zmiňována, zdá tato otázka by mož, mohla být možná lépe vykládána jako diskriminace algoritmem a tím bychom vlastně odstranili mnohé technické problémy této tohoto předpisy, protože by to byl systém, který monitoruje algoritmy a tím by se z jiného úhlu dalo té diskriminaci eh, zabránit, než tím předpisem Eh, který vychází z geografického místa pobytu té dané osoby. Eh, teoreticky je to problém, to je, problém, jsou problémem personalizované ceny, nevíme, zda to skutečně existuje, ale určité eh, důkazy o tom máme, že něco takového existuje a předpisy budou muset nějakým způsobem upravit, zda je to možné a do jaké míry možné, je to eh, možné, eh, alespoň z otázky z hlediska informování spotřebitele, eh, i když těch, té informační povinnosti je hodně, je možné, že bude požadována další. A jak jsem zmínil, algoritmy nabývají na důležitosti a určité síle. A jsou tady algoritmy, jak víme, které jsou schopny ovlivnit eh, eh, to, jak se lidé chovají, spotřebitele chovají, nebo jak hlasují ve eh, volbách. Takže, jak víme, taková schopnost těch algoritmů tady je a to je další oblast, která potřebuje velmi přísný dohled a případnou regulaci. Eh, třetí věc se týká platform v tom nejširším, nejširším slova smyslu, protože tady je celá řada problémů, které je třeba řešit a to je jasně další krok po omnibusu, které a po nařízení, eh, příslušném nařízení, my jsme při srovnování s mezinárodními či globálními trendy zjistili, že tady je třeba hodně pokročit tak, aby klíčovým rysem komerčních platform byla větší eh, spolehlivost, eh, aby mohlo eh, aby mohla být zde určitá možnost Um, kontrolovat ty, ty výrobky a to zda nejsou spotřebitele nějakým způsobem zaváděni těmi informacemi. V, tady v této oblasti probíhá hodně snah o zlepšení té uživatelské stránky eh, a odpovědnosti ty výrobky a zejména se to týká těch platform, kde probíhá uzavření eh, smluv. Ty platformy se snaží vyloučit svoji eh, odpovědnost do například ve Spojených státech eh, existují již judikáty, nebo se vznikají judikáty, které ukazují, že soudy toto nechtějí tolerovat, to odmítnutí odpovědnosti v Evropě se většinou nespoléhá tolik na soudy, ale na předpisy a tudíž bude potřeba dalších předpisů, pokud jde o tu odpovědnost platform. S tím souvisí další bod a to je odpovědnost autonomních systémů. Tady mám na mysli hlavně auta, tady byla e, zmíněna ta směrnice o pojištění vozidel a ten pohled by mohl jít i z této, z této stránky odpovědnosti za výrobek a to u, v souvislosti s autonomními e, vozidly nebo systémy. To je také otázka průmyslových e, politik, nejenom v oblasti umělé inteligence a Evropa zatím tady v této oblasti, v oblasti aut nestratila své vůči postavení a evropský zákonodárce mm, při vytváření těch režimů pro eh, autonomní samořídící vozidla by měl eh, myslet na vytváření takového systému, který by nezabránil nebo dokonce umožnil evropskému automobilovému průmyslu, aby zůstal na čele. Zlepšování spotřebitelských předpisů je samozřejmě eh, žádoucí, ale vedle toho ta lepší spotřebitelská práva je třeba lépe vynucovat, provádět. Kolegyně to zmiňovala. Evropská unie v eh, posledním volebním období udělala hodně pro efektivnější správní výkon těch eh, předpisů, což je velký pokrok, aby eh, eh, spotřebitel nebyl sám s těmi svými právy, která však neví, jak vynutit, prosadit, zejména přes hraničně je třeba tedy správního provádění a dalším krokem by potom bylo umožnit veřejným orgánům monitorovat ty, ta rozhodnutí činěná na základě algoritmů, abychom dosáhli alespoň částečné objektivity eh, těchto rozhodnutí. Malou, malá úprava je již v GDPR a je to věc, která je, která, kterou bude třeba řešit na evropské úrovni. Uh, Mm, také ke zlepšení došlo také v, při soukromém eh, výkonu, eh, to je v oblasti eh, kolektivních Eh, žalob, ale zatím jsme na samotném začátku. Evropa si bude muset vybudovat vlastní eh, systém, protože ten americký model se nedá eh, kopírovat. Evropa bude muset vybudovat vlastní systém té kolektivní nápravy, tedy těch, hromadných, těch hromadných žalob. A uzavřel bych to mm, vojenskou metaforou, tedy eh, metaforou o rovnosti zbraní, to je celkem samozřejmé, že podnikatelé a asociace podnikatelské formulují a vytvářejí a propagují své zájmy eh, mm, a mm, je a z, ví se zároveň, že tedy spotřebitelé nejsou tak dobře organizovaní při ochraně těch svých zájmů, při jejich formulaci a propagaci, takže je to vždy v určité mm, nerovnováze a cílem spotřebitelských politik je posílit eh, postavení individuálního spotřebitele, ale také úřadu na ochranu spotřebitelů nebo nebo nějakých združení v tomto politickém procesu. A jednou z nejslibnějších možností v této oblasti se jeví použití aplikací umělé inteligence pro spotřebitelskou ochranu. Jak možná víte, aplikace jsou dostupné již na trhu, které jsou komerčními aplikacemi, ale které pomáhají spotřebitelům eh, se eh, různě eh, fungovat, například hlídat lhůty pro Eh, výpovědi těch spotřebitelských smluv, eh, jsou tam, používají ty, eh, nebo čtou ty aplikace i ustanovení a hodnotí ta ustanovení nebo ty návrhy smluv světelnou, s takovou tou barevným odlišením světlo-červené, ne zelené, ano, mm, ale to je oblast, která by možná neměla být plně nechána v rukách trhu, to, že vznikají takové aplikace, bylo by možné dobré takové aplikace, takové nástroje vytvořit pro členské státy a pro jejich spotřebitele na úrovni EU k ochraně tedy jejich zájmů. Dalším Velmi slibným, ale velmi slibnou otázkou, nebo slibnou věcí, ale také velmi eh, náročnou je otázka, zda použít umělou eh, inteligenci k přehodnocení systému informování spotřebitelů. Jak víte, že ten, typo ta povinnost informovat eh, spotřebitele je standardizována v různých eh, předpisech. Pokud si koupíte stejnou službu a stejný výrobek, tak ty informace jsou standardizované, nejsou individualizované, dávají se všechny stejně tomu stejnému odběrateli. Ale co, eh, když má ten Eh, spotřebitel účty na nějakých platformách, které by byly schopné eh, personalizovat ty informace, protože, jak víte, když si něco kupujete, tak vám ta platforma hned nabízí, co byste si ještě měli koupit eh, dalšího. A když si tedy koupíte například tiskárnu přes nějakou platformu a o dva roky později, Eh, chcete objednat toner do této tiskárny, proč eh, pak by eh, pak by ta platforma mohla poskytnout informaci ve smyslu, pokud je to k té tiskárně, co jste si kupovali před dvěma lety, tak tento, tento tato náplň se tam nehodí, protože, jak víte, spousta eh, in, eh, informací ty platform, na platformách je, takže si můžeme lehce při, představit, že nebo v některých situacích je ta informace zásahem do eh, soukromí, jako například o pohlaví, ale v některých situacích by za použití umělé inteligence mohla ta standardizovaná informace spotřebitelům být doplněna o individualizovanou eh, informaci. Eh, ty poslední dvě věci, spotřebitelský výzkum je dnes velmi důležitý, potřebný, protože mnoho podnikatelských modelů se opírá o studie behaviorální, studie chování hlavní eh, eh, oblast jsou obchodní tajemství, jsou, je to předmětem obchodního tajemství, ale je potřeba zde provádět výzkum v oblasti spotřebitelské a v oblasti právní. A dnes si dovedeme i představit, že dobrá spotřebitelská politika a dobrá ochrana spotřebitelů by těžko mohla Eh, fungovat bez zastupování spotřebitelů a jejich finanční podpory, protože sami spotřebitelé neutáhnou a nejsou připraveni to je, těm zástupcům eh, poskytnout takovou finanční podporu. Spotřebitelské právo a politika jsou, základ, jsou základem tržní integrace a růstu. To je jedna strana té mince, ale z druhé strany mince Spotřebitelská ochrana a mm, politika jsou i něčím, co evropským občanům prokáže, jaké mají výhody z té společné, z toho společného trhu, získá jejich důvěru v trh, který je vytvářen jako společný pod dohledem EU a vede to k i posílení té důvěry v to, že je tady ochrana před eh, něčím, eh, co je nežádoucí. Eh, děkuji panu profesoru Šulte Nolkemu a jeho kolegyni za prezentaci a nyní dávám prostor na diskusi. Nejdříve bych požádala koordinátory či jejich zástupce aby eh, eh, pohovořili, pokud mají zájem a potom některé, potom zase bude skupina těch eh, otázek, na které budete moci reagovat. Pan Štefanec. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také všem přednášejícím za velmi zajímavé informace. Rád bych položil dva dotazy. První se týká sociálních standardů, protože se objevil návrh harmonizovat sociální standardy. Nicméně, jak víme, je to eh, v kompetenci členských států, to je jedna věc, ale druhá věc je to, že to také závisí na hospodářském výkonu dotyčného členského státu. Mohlo by se totiž stát, že v případě příliš vysokých sociálních standardů by to byla eh, přílišná zátěž pro některé členské státy a mohlo by to omezit jejich hospodářský růst. To znamená, že se ptám, jestli jsou tu určité obavy, pokud jde o eh, omezení hospodářského růstu v případě harmonizace sociálních standardů. Druhá otázka se týká poměrně zajímavé myšlenky, a sice toho, že by to byl pouze jeden jediný regulační orgán v případě jednotného digitálního trhu. Eh, rád bych se vás tedy zeptal na oblast působnosti této regulace v případě jednoho jediného regulačního orgánu v eh, oblasti digitálního jednotného trhu. Děkuji. A chce položit dotaz ještě někdo další? Možná, že se zeptám já sama. Dobře, tak eh, pan Ansip má slovo. Eh, děkuji. Rád bych se zeptal na digitální služby. Víme, že nový, nová předsedkyně Evropské komise eh, oznámila, že během prvních sta dní svého působení v komise zahájí práci na tom novém zákoně o digitálním trhu. Abych se rád zeptal, o co vlastně půjde. O, půjde o e, naplnění směrnice o elektronickém obchodu nebo o co? Za druhé, ona zároveň ohlásila, že tedy e, se bude věnovat e, nařízení o um, umělé inteligenci. Komise se věnuje etickým otázkám spjatým s umělou inteligenci nyní probíhá to zkušební období. Já se ptám, o čem tato eh, v uvozovkách teda legislativa vlastně bude. Já vím, že to bude o spolupráci eh, mezi jednotlivými úrovněmi. Rád eh, bych vám poděkoval za tu velmi plodnou spolupráci, ale možná, že by bylo dobré, kdybyste odpověděli ještě na tyto moje dotazy. Děkuji. Pa, paní Gíze, prosím.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 celá řada dotazů na první dva řečníky. Děkuji vám za vaše prezentace, bylo to velmi eh, zajímavé. Hovořili jste o scale-upech, eh, o tom, že tedy problém nejsou startupy, ale scale-upy a že jeden z problémů je harmonizace trhů. Já se domnívám, že je tu ještě jeden problém a sice ta základní eh, finanční kapacita, která je tedy ve Spojených státech a v Číně úplně jiná než v Evropě. To znamená, že jsem se vás chtěla zeptat, co s tím Eh, můžeme dělat. Potom jste zmínili ještě jednu záležitost, a sice eh, potřebu Evropského regulačního orgánu. Co přesně navrhujete? Je, to, eh, je myšlen nějaký dohledový orgán na digitálními službami, nebo co přesně by vlastně mělo být regulováno? Co všechno by se mělo prosazovat? Mohli byste to trochu rozvést, protože je to velmi zajímavá myšlenka. Já jsem hovořila s celou řadou expertů, slyšela jsem zajímavé názory a ráda bych slyšela i ty vaše. Také jste hovořili o možné observatoři týkající se e, umělé inteligence, i to bychom do toho mohli zahrnout. A Potom další dotaz e, na pana profesora Šultenolkeho. Vy jste hovořil o algoritmu, který by mohl ovlivnit volební chování. E, je potřeba tedy vydat příslušnou legislativu. Máte nějaké konkrétní myšlenky, kterým směrem by to mělo směřovat? Eh, co přesně by se tedy mělo udělat? Eh, objevily se informace o tom, že Facebook by měl předat eh, data eh, výzkumníkům, což je znepokojivé dobře. Takže pokud mohu, dovolím si položit poslední otázku. Mě velmi zaujala myšlenka, že by se legislativa vlastně koncipovala tak, aby, se, aby sama sebe prosazovala. Anglicky to můžeme označit jako enforcing by design. Mohli byste to blíže vysvětlit, jak bychom mohli legislativu koncipovat tak, aby se sama prosazovala? kritizovala, protože my neustále hovoříme o tom, že problémem je prosazování pravidel. To znamená, že pokud by ta pravidla byla koncipována tak, že by, bylo, že by se sama prosazovala, tak by to eh, bylo velmi užitečné. Co k tomu tedy můžete říci? je mi jedno, v jakém pořadí budete odpovídat. Děkuji za všechny dotaz, dotazy, eh, na některé z nich odpovím, zbytek přenechám kolegovi. Pokud jde o evropské, eh, evropské regulační orgány, ono Nejde o to, že bychom tu měli jeden evropský regulační orgán a už by tu nebyly ty vnitrostátní regulační orgány. Týká se to těch velkých platform. Byl by to takový dvojí systém. Vyšetřování by tedy prováděli vnitrostátní regulátoři, ale rozhodnutí by bylo provedeno, učiněno na evropské úrovni a aplikovalo by se na veškeré evropské aktivity. To znamená, že nám nejde o to, abychom odstranili vnitrostátní regulátory, ale jde o to, abychom je tedy lépe integrovali do toho systému, systému přijímání definitivního rozhodnutí na evropské úrovni. A e, otázka, jak tedy budeme definovat e, významné platformy. Bude to definováno na základě počtu zákazníků? To by byl jeden způsob definice. E, nebo by ta významnost byla definována na základě rizika pro společnost, pro systém, tak to je to u, banek, u bank. Pokud banka představuje velké riziko, je příslušným způsobem regulována. To znamená, že otázka zní, jak budeme definovat významnost a jaká pravidla budeme na ty, na ty platformy uplatňovat. Já se k tomu ještě za chvíli vrátím. Jde o odpovědnost za obsah, který, který na těch platformách je. Jde o plat, eh, transparentnost, o férovost. To jsou tedy ty tři hlavní témata, eh, kterým by se Evropský regulační orgán mohl věnovat. Další otázka, ta takzvaná observatoř Jde spíše o sběr informací a expertních znalostí. Nejde zas až tolik o regulaci, jde o to, aby se nazbírali, sezbírali informace, eh, které by tento parlament mohl využívat. Pokud jde o zákon o digitálních službách, tak já samozřejmě nevím, co má komise v úmyslu. Eh, určitě tedy budeme mít možnost eh, se, se o tom dozvědět později, ale je jasné, že eh, by mělo dojít eh, k revizi směrnice o elektronickém obchodě a že by tady měla být zavedena odpovědnost za nelegální obsah. Ono to tady není úplně jasně definováno, je tu určitá judikatura, ale otázka zní, do jaké míry tedy uh, Eh, ta doporučení komise z minulého roku týkající se nelegálního obsahu, eh, do jaké míry to může být tady uvedeno do praxe. Pokud jde o umělou inteligenci, tak si musíme, musíme se zaměřit na dvě věci, na zodpovědnost a na možnost eh, tu ty věci vysvětlovat. Musíme si uvědomit, že je to oblast nabitá inovacemi, musí to být eh, adaptabilní, eh, možná, že bude lepší, když v tom zákoně bude spíše všeobecná zásada a to prosazování už bude probíhat za spolupráce s dotyčnou společností, protože tady skutečně eh, proskoumáváme neprobádanou oblast a je to legislativa která se bude muset testovat a potře Potřebujeme tady více než jinde regulační orgán a přijmout k tomu takový ten eh, experimentální přístup. Legislativa, která se sama prosazuje. Příkladem je ta inteligentní smlouva smart contract. Pokud ta smlouva není eh, včas naplněna, tak se spustí určitá sankce, určitá pokuta. To znamená, že tímto způsobem se to vlastně samo prosazuje. Dalším příkladem je eh, jsou eh, Privacy by Design, což je ustanovení z GDPR, eh, které hovoří o tom, že je to systém, který eh, je koncipován tak, že chrání soukromí. Znamená to, že už tady není role pro parlament nebo pro regulační orgány a stále parlament bude mít svůj smysl, protože my musíme zajišťovat nebo zjišťovat, jestli ten způsob kterým legisla- se legislativa prosazuje, je ten, který jsme si přáli. To znamená, že eh, o to půjde. Ne, všechna pravidla se budou moci prosazovat sama, ale budeme eh, moci eh, tento systém více využívat. Ano, máme ještě je tu hodně podnětů. Nejprve sociální standardy. Otázka pana Štefaneče. Já si myslím, že máte pravdu, když zdůrazňujete rozdíly mezi členskými státy. Pokud se podíváme eh, do minulosti, tak eh, je jasné, že evropské instituce sehrávaly podpůrnou roli v oblasti eh, sociálního zabezpečení. Nebyla to role primární, protože primární roli tady stále měly vnitrostátní orgány, členské státy. To znamená, že evropské orgány tady eh, eh, zajišťovaly určité standardy a také přenositelnost nároku. Pokud se podíváme na doporučení rady, eh, které bylo schváleno v prosinci, tak to doporučení představují dobrý příklad toho, jak je možno to koncipovat, tak aby tady Evropská unie měla vůči roli, ale zároveň i zůstala eh, příslušná role členským státům. Zajišťují se tu určitá práva pro osoby samostatně výdělečně činné, ale ponechává se na členských státech to, jakým způsobem tady bude OSVČ podporovat eh, a vzhledem k velkým rozdílům, pokud jde o HDP na hlavu v jednotlivých členských státech, je velmi eh, problematické mít jednotlivé, jednotné sociální standardy. Eh, doporučení rady se zabývají i další otázkou, a sice tím, jak je možno zajistit přenositelnost eh, nároků. Eh, přenositelnost nároků je zajištěna pro tradiční zaměstnance, ale my to musíme rozšířit i na netradiční zaměstnance. To znamená, že eh, to je tedy věc, kterou musíme řešit. A tady není přesně stanoveno, jak ta přenositelnost nároku má být zajištěna. Jsou tu uváděny uváděna srovnání mezi členskými státy a vidíme, že jsou tu skutečně obrovské rozdíly. To znamená, že je velmi obtížné mm, přijmout jedno řešení, které by paušálně platilo pro eh, všechny členské státy. Pokud jde o zákon o digitálních službách a o spolupráci s komisí, ano, my tady s komisí jako Institut Bruegel spolupracujeme. Děkuji za tu otázku, za ten podnět. Šlo především o digitalizaci a trvalou udržitelnost. Tím se zabývá generální ředitelství DG Connect. Eh, řešili jsme to v Bukurešti. Eh, pokud jde o regulování umělé inteligence, tak já si myslím, že to, co tady přednesla paní kolegyně, je velmi případné celé řadě případů musíte vyčkat, až se ty věci sami vyřeší. A, ale zároveň by ty regulační orgány neměly příliš zaostávat. To znamená, že je tu riziko, že ta e, regulace se objeví příliš e, záhy. E, Několikrát tu zazněla otázka z odpovědnosti za výrobky a služby. E, jde o umělou inteligenci, e, učící se stroje a tak dále. Mm, omlouvám se, jsem poněkud nachlazen. Komise k tomu eh, má velmi užitečný pracovní dokument, je tu řečeno, že v případě produktů je pří, přísný nebo poměrně striktní systém odpovědnosti. To znamená, že eh, Tady je to důkazní břemeno poměrně jasné, u služeb tomu tak není a e, tím, že se stále více posouváme do digitální oblasti, tak je mnohem těžší odlišovat produkty od služeb. A je to oblast, kdy e, musíme tedy na evropské úrovni vytvořit mnohem jasnější situaci vnitrostátní pravidla jsou tu velmi rozdílná, e, produkty překonávají hranice, a e, někdy i drony, to je také velmi zajímavé téma, které řeším se svými studenty. To znamená, že i tady máme ještě celou řadu úkolů. Pokud jde o to, na co se ptala paní Gíze, startupy a scale-upy, já si myslím, že e, je to velmi e, případná otázka. Jde především o finanční stránku věci, ano. Pokud jde o startupy, tak před mnoha lety na tom Evropa byla poměrně špatně, eh, nyní je to lepší a nyní se musíme posunout do další fáze. Eh, pokud jde o eh, to, že nějaká firma chce udělat IPO, tak je to mnohem jednodušší v Americe než v Evropě. Souvisí to s tím, že a to je širší problém, netýká se to pouze digitální oblasti, Evropa eh, má poměrně těžkopádnou bankovní oblast eh, ve srovnání se spojenými státy. To znamená, že eh, kapitálová unie od té doby byla správným krokem, správným směrem, ale musíme na této cestě postupovat dál. Další věc, bankroty. My si musíme uvědomit, že v případě insolvence Severní Amerika i eh, Spojené království mají poměrně liberální režimy. Eh, je tu snaha tedy ty věci řešit. Pokud se podíváme na eh, Severní Ameriku, tak zjistíme, že celá řada úspěšných podnikatelů nejprve několikrát zkrachovala. To znamená, že to je další společenská záležitost v Evropě. Je to Jinak to vnímání je v Evropě úplně jiné než ve Spojených státech. E, to znamená, že my se musíme zaměřit na kapitalové trhy. To je problém, e, který e, tedy v Evropě je. Pravidla jsou nekonzistentní a to představuje velké riziko. To znamená, že insolvenční eh, legislativa je také problém, kterým se musíme zabývat. Pokud jde o observatoř týkající se umělé inteligence, tak o tom už se diskutuje. Eh, je to téma, které eh, se tady probírá a věc, která by mohla být velmi užitečná parlament tedy se snaží Eh, těmto věcem věnovat, vynakládat i finanční prostředky. Eh, pokud je o prosazování enforcement by design, eh, tak ano, tady byly uvedeny od kolegy příklady. Ale není to jenom enforcement, provádění, ale také monitorování. Posouzení dopadu by mělo mít jasně definovanou část, která se týká Eh, této eh, efektivnosti a bohužel tato části většinou bývají dost lehce, eh, lehce zvládnuty. Když eh, se více pozornosti věnuje již v době vypracování právního předpisu na to, eh, může se budou automaticky schromažďovat informace, pak to monitorování bude mnohem efektivnější a bude pak i pro vás mnohem jednodušší vědět, jaké další krok by měl v tom eh, přijímání právních předpisů být učiněn. Takže tolik z mé strany a dávám slovo kolegovi. No, já se ani nepokouším odpovědět. Eh, na eh, všechny otázky, budu tedy selektivní. První věc, enforcement by design. Eh, to je diskuse, která vlastně postrádá příklady. Ono to vždycky zní dobře, ano, že prostě by právo mělo být prosuzováno, uplatňováno v praxi, ale mnoho mnohozí lidé nepomýšlejí na příklady. A já eh, tedy tady eh, mohu říct, co se diskutuje. Eh, nařízení o právech cestujících, tedy evropské nařízení o právech cestujících. Možná ve vlacích je to trošku jednodušší, ale vlastně, kdybychom opravdu chtěli, tak by to mohlo být přeměněno na ty automaticky uplatňovaná práva cestujících. Železniční podniky samozřejmě toto vědí. A například, když si eh, když si rezervujete místo elektronicky, Eh, a váš let v letecké dopravě byl zrušen, no tak pak vlastně automaticky by mohli postat těch 600 eur na váš účet. Eh, vlastně by se to mohlo takto aplikovat eh, jednoduše nebo 50 nároků požadavků cestujících jsou pak skutečně naplněný. Přitom v digitální době by bylo velmi jednoduché Eh, mít přístup k poskytovateli a vy vlastně, když jdete prostřednictvím nějakého prostředkovatele musíte dát 30% toho eh, vašeho očkodnění eh, tomu prostředníkovi. A vlastně by se to na železniční dopravu dalo takto převést jednoduše, že se prostě vrátí část jízdného nebo se zaplatí nějaká paušální suma. A e, podobně bychom to mohli říci o telekomunikačních e, e, službách, protože operátor samozřejmě velmi dobře ví, kde ty služby Eh, telekomunikační byly přerušeny a pak by bylo možné snadno očkodnit eh, automaticky toho zákazníka. Čili to by byly velice jednoduché eh, smluvní vztahy, kde by bylo možné očkodnit zákazníka za neposkytnutí dohodnuté služby buď vrácením části platby nebo nějakou paušální sumou. To by vlastně bylo tak je jednoduše proveditelné, ale oni ti e, provozovatelé, ti operátoři vlastně e, takto automaticky e, nechtějí postupovat. A naopak, oni si přejí, aby vlastně ta evropská legislativa i neumožňovala jednotlivému členskému státu takto automaticky uplatňovat. Pak tady byly další otázky. Umělá inteligence, Eh, musí být regulována. Ano. Eh, jaké jsou tady příklady? Tady bychom mohli začít těmi jednoduchými příklady, ehm, abychom měli určitý příklad v právním systému. Například často diskutovaný příklad je zakázat použití Ehm, eh, rozpoznávání oblečení u některých eh, typů eh, služeb digitálního typu, protože ta vlastně zeměpisná adresa, ta může být velice důležitá i pro vlastně sociální segregaci, sociální posouzení a může být ehm, u některých aplikací Eh, použití některých kritérií by mělo být zakázáno. To může být jednoduše uděláno, samozřejmě pečlivě, s rozvahou, ale jsou příklady eh, v členských státech eh, nebo na jiných kontinentech jsou takové předpisy, tam je možné začít. A druhý příklad, jak by takové předpisy mohly vypadat? Velmi jednoduchá aplikace Ehm, oznamovat eh, konkrétní příklady, jak umělá inteligence je použita. A takový předpis by také mohl obsahovat eh, i eh, vlastně spoplatnění pro ty nadřízené ehm, orgány, kterým se předávají tyto informace. Vytvořily by se určité politiky, které by reagovaly. Ano, myslím, že tady byla ještě jedna otázka od paní Gíze, myslím, abych uvedl příklady, kdy eh, algoritmy o chování mohou být nebezpečné. Takové příklady jsou hypotetické, ale nejsou úplně vymyšlené. Představte si, že používáte mobil Ehm, který má operativní systém, který je napojen velmi úzce na některé eh, internetové obchody či platformy a vy pak často čtete eh, články, dostáváte stále více a více doporučení takových článků a eh, o tom, jak je nebezpečná situace ve vašem prostředí a pak i doporučení, že byste si mohli koupit eh, nějaké, eh, nějaké bezpečnostní techniky a za určitou efektivitou takovýchto marketingových strategií, kdyby existovaly, to prostě by znamenalo, že by musely být zakázány. Je to těžké, může to být pouze selektivní přístup, protože umělá inteligence je opravdu skvělý nástroj a dopady na trh by neměly být eh, zbytečně omezovány. Nicméně je možné začít uvažovat o příkladech, eh, co by umělá inteligence dělat neměla. A eh, no, to, co já jsem uvedl, může vypadat tak eh, nepodstatně, ale eh, prostě někdy je třeba začít uvádět příklady toho, co by umělá inteligence dělat neměla. A chtěli jste ještě něco odpovědět? No, jedinou věc, kterou bych chtěla dodat, je diskuse o těch self-enforcing contracts. Tady musíme být opravdu um, opatrní. O čem tady hovoříme? Když to je smlouva, která se automaticky sama provádí, jaká jsou tady nebezpečí? Když pomyslíte, kolik uh, bezpečnostních opatření máme v našem právním systému a které uh, na nás uh, se vztahují z evropského práva a které zabraňují automatické uplatnění smlouvy bez toho, že by se ehm, ověřili, zda nejde o eh, nekalé obchodní praktiky, či zda vám něco není vnucováno, zda jste to opravdu takto chtěli eh, tak eh, to je věc, kterou by bylo nutno vzít v úvahu. Odborníci na IT nemají rádi otevřená opatření v právu. Oni chtějí konkrétní situace, jako když vlak měl spoždění, měl byste dostat 200 eur. Dobře. Ale když jste včas nezaplatili, tak byste pak také měli platit eh, jako pokutu 200 eur, vy jako spotřebitel, eh, aby ta situace byla symetrická. No, tak já říkám, postupujme opatrně s, uva- s uvážením, co je eh, opatření, které se bude automaticky uplatňovat. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěla poděkovat jménem výboru našim expertům, kteří sem přišli a eh, prezentovali nám, vysvětlili nám své eh, svou studii a odpověděli na dotazy. Děkuji mnohokrát. A tím uzavřeme toto zasedání výboru a říkám také, že budeme pokračovat zítra od 9 hodin. Hezký večer.